Gut, liebe Kolleginnen Kollegen, dann... Dobrý den, vážení kolegové. Zahajuje naše dnešní, nebo budeme pokračovat v naší schůzi. E, jsme u bodu 9. Tady jde o nezákonný obchod s tabákovými výrobky a rámcovou umluvu Světové zdravotnické organizace. Takže to spadá, nebo jde o ty části, které nespadají pod eh, část 3 smlouvy o fungování Evropské unie. A já bych hned chtěl předat slovo zpravodajce paní Sofii Tveld. Ne, pardon. Děkuji bardzo. Panu Schenfeldovi. Děkuji, pane předsedo. Tady hovoříme o přijetí protokolu na odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky. Je to protokol k rámcové umluvě VHO o kontrole prodeje tabáku. To je ten velmi složitý název celého protokolu. Ale já vám hned vysvětlím, o co tady v podstatě jde. Evropský parlament by měl vyslovit svůj souhlas s uzavřením tohoto protokolu. A sice jde o to, že tyto aktivity by se měly co nejvíce omezovat v Evropské unii, ale i na celém světě. Je to eh, trestná činnost. Jde o nezákonnou výrobu a uvádění na trh a obchodování tedy s tabákovými výrobky, včetně jejich pašování. Kromě toho, že je to trestná činnost, nezákonná činnost, tak je také důležité si uvědomit, že se tím ohrožuje zdraví a životy občanů. A v důsledku toho to samozřejmě vede i k finančním ztrátám, ztrátám státních rozpočtů. A další faktor je to, že kdybychom tolerovali takové nezákonné aktivity, tak tím vlastně podkopáváme i eh, důvěryhodnost Evropské unie. Ty finanční ztráty se odhadují asi na, každoročně na 10 miliard euro, ale neměli bychom zapomínat i na nepřímé ztráty, které vyplývají z toho, že je potřeba léčit eh, ty závislé na tabáku, všechny nemoci spojené, eh, nebo které jsou výsledkem kouření tabákových výrobků a tak dále. A abychom v tom byli úspěšní, tedy v tom omezování nezákonného obchodu, tak musíme právě přijmout tento protokol. Ten protokol musí být závazný. Proto tomu protokolu musí přistoupit minimálně 40 smluvních stran, zatím jich je relativně málo, pouze 15 členských států se zatím eh, k tomu protokolu připojilo. Jsou to Francie, Rakousko, Španělsko, i Lotyšsko to. A v okamžiku, kdy ten počet signatářů bude 40, tak by to do pěti let mělo vést k přijetí závazných opatření, která by měla splnit ten cíl, tedy kontrolu nad eh, tabákovými výrobky. Chtěli bychom mít systém, který umožní vysledovat jejich pohyb v celém dodavatelském řetězci ale půjde také o vysledování například toho zpracovatelského zařízení nebo vybavení. A hovoříme-li o dodavatelském řetězci, takže i o systém registrace nebo licencování eh, vybavení. A pak jde o mezinárodní obchod, přepravu toho zboží a tak dále. Nechci hovořit příliš dlouho. Myslím, že ten protokol sám o sobě nějak sporný není, ale v každém případě bych chtěl doporučit, abychom vyslovili jako parlament souhlas s připojením k tomuto protokolu. Děkuji, Martin. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Senfeldovi. Musím se omluvit, musím omluvit našeho kolegu, pana Gutereze, který tomto okamžiku prezentuje zprávu na výboru IMCO, takže tady teď být nemůže, já ho tady zastupuji. My vítáme e, přijetí tohoto protokolu, podobně jako pan zpravodaj, nezákonný obchod s tabákovými výrobky a včetně pašování cigaret do Evropské unie je trestná činnost, která způsobuje obrovské ztráty příjmu pro členské státy, ale samozřejmě to také vede ke zdravotním problémům a já bych chtěl zdůraznit to, co pan zpravodaj také říkal, a sice, že jsou doklady o tom, že ty výnosy z toho vedou k financování další trestné činnosti nebo v některých případech i terorismu. Takže to je závažná věc. A vzhledem k tomu, že většina těchto výrobků asi pochází ze států mimo Evropskou unii, tak musíme prohloubit mezinárodní spolupráci, abychom proti tomu mohli bojovat a ten protokol právě zajišťuje prohloubení té spolupráce. Jde tedy o postižení a zachycení celododavatelského řetězce, včetně ehm, zařízení na, výboru, na výrobu a také jde o to zavést systém registrace licencí, jde také o regulace internetu a jde také o monitorování prodeje v ehm, bezcelních zónách na letištích a tak dále a potom jde také o likvidaci zadržených eh, výrobků. My tedy podporujeme ratifikaci tohoto protokolu, ale chtěl bych ještě upozornit na jednu menší věc. Ještě pořád eh, to vypadá, že ten proces bude trvat velmi dlouho, mezinárodní eh, spolupráce je velmi pomalá, Kolikrát je Evropská unie kritizována na to, že jedná velmi pomalu. Já bych byl rád, kdyby to všechno bylo mnohem rychlejší a chci podpořit to, co říkal pan zpravodaj. Děkuji, Emma. I já vítám to, že pan zpravodaj doporučuje připojení k tomuto protokolu VHO. Je to podle mě globální řešení globálního problému. Víme, že 6 eh, milionů a v roce 2030 by to mělo být 8 milionů lidí, kteří každoročně zemřel na následky kouření. A musíme si také uvědomit, že v případě, že jsou to nelegálně vyrobené výrobky, tak nejsou regulované, nikdo je nemonitoruje a proto představují velké zdravotní nebezpečí. Měli bychom jako Evropská unie eh, být ten hlavní hráč, který podpoří eh, celý tento proces, aby se k tomu připojily ostatní strany, aby to začalo být eh, proveditelné. Není to problém samozřejmě jenom v Evropě, je to určitě věc, která eh, se vyskytuje i jinde ve světě a musíme tedy ten proces uspíšit. Děkuji za Alde. Děkuji, pane předsedo. Dita Charanzová tady dnes eh, být nemohla, tak mě požádala, abych ji zastoupil. Skupina ALDE plně podporuje přijetí tohoto protokolu, jeho závěry. Jde o eliminaci eh, nezákonného obchodu tabákovými výrobky, eh, jde o pašování těchto výrobků. To je velmi závažná trestná činnost, která má tragické dopady na veřejné zdraví. A nejenom to, je to také velmi významný zdroj financování organizovaného zločinu a je to významný, eh, významná příčina ztráty státních příjmů. Vzhledem k tomu, že většina z těchto výrobků pochází ze států mimo Evropskou unii, tak se to vyžaduje posílení eh, spolupráce a vynocování legislativy. Naše skupina věří eh, v to, že potřeba bojovat proti daňovým unikům, padělkům výrobků a eh, proto jsou nejlepší multilaterální nástroje, například Orhuská umluva o kontrole tabákových výrobků. jde tady o hodně. My rádi podpoříme co nejrychlejší přijetí a implementaci tohoto protokolu. Děkuji paní Miner za GUE. Děkuji, pane předsedo. My výrazně podporujeme ten protokol, který zde představuje pan kolega Schenfeld, a to z několika důvodů. Protože podvod s tabákovými výrobky Eh, podkopává protikuřácké eh, kroky, ohrožuje to lidi s nízkými příjmy a mladé lidi. A padělané cigarety jsou ještě nebezpečnější než řádně vyrobené, potom je zde faktor mezinárodní kriminality a členské státy přicházejí o výrazné zdroje financování, eh, když jsou zde nelegální tabákové Eh, produkty, proto je třeba ten protokol podpořit a také my to schválení protokolu podpoříme. Děkuji, pan Puchner. Děkuji vám. Moje frakce i já silně podporujeme ten eh, protokol eh, proti nelegálnímu obchodu s tabákovými výrobky. Před týdnem jsme na plénu výraznou většinou hlasovali proti obnovení dohody eh, s eh, koncernem Philip Morris a vyslali tím jasný signál Evropské komisi, aby tady znovu nevyjednávala. A proto, eh, PMI je bezprostředně spojeno s tímto protokolem. Světová zdravotnická organizace ve své rámcové umluvě o kontrole tabáku poukazuje na to, že dohody s tabákovým průmyslem, jako například s firmou e, Philip Morris, jsou v rozporu s cíly úmluvy a ohrožují pokrok e, kontrole spotřeby tabáku. A já doufám, že komise brzy E, tady bude chápat implementaci tohoto protokolu jako nejvyšší prioritu. Děkuji a to si záhy vyslechneme. Nyní dávám slovo komisi. Nemám zde bohužel uvedené konkrétní jméno. Je zde někdo z komise příslušný pro tuto problematiku? Michael Lindner z Olafu, jenom obecně. Děkujeme za vaši podporu, protože je to velice důležitá iniciativa. Bereme na vědomí, co řekl poslední řečník o Philip Morris. EU zde má usnesení v této věci a obdržíte eh, detailní odpověď eh, komise na tuto problematiku ještě zvlášť, tak já vám děkuji za pozornost. Ano, to bylo opravdu extrémně stručné. Děkujeme. Někdo další se hlásí o slovo? Nikoli. Takže pan zpravodaj. Vážený pane předsedo, já vám děkuji. To mě těší, že zde jsme tak jednomyslní v našich názorech. Ale vlastně to není překvapivé. Protože je to všeobecný problém, který jde nad eh, rámec jednotlivých politických frakcí, takže je to oprávněný jednotný postoj a já doufám, že povede tedy k ratifikaci schválení protokolu. Děkuji. Děkuji. Lhuty pro pozměňovací návrhy 7. duben a na příštím zasedání výboru 20. až 21. dubna budeme hlasovat o návrhu tím se dostáváme k bodu číslo 10 a to se týká dohody Kolumbie-Peru a nezbytnosti si o tomto tématu promluvit, protože Chorvatsko přistoupilo k Evropské unii. A proto je třeba v této věci provést změnu. Naším stálým zpravodajem je pán Fizas, který tímto má slovo. Děkuji, pane předsedo. Obchodní dohoda mezi EU a členskými státy, které, z kterých se skládá, a Kolumbie a Peru. E, to bylo podepsáno e, v červnu 2012, jak víte. A také mezi Evropskou unii a Peru e, vstoupila již v účinnost od března 2013, dále s Kolumbií od srpna 2013. Evropský parlament Eh, vyjádřil souhlas eh, s dohodnutím této dohody eh, koncem roku 2012. Dohoda, obchodní dohoda počítá s tím, že další země anského společenství se budou, moc, budou moci přistoupit k této dohodě. Evropská unie a Ekvádor dokončí své, svá jednání 17. července 2000, nebo dokončili 2014. A e, již končí přípravy k tomu, aby Evropský parlament mohl vyjádřit svůj souhlas do konce tohoto roku. Chci jen připomenout, že Evropská unie je druhý e, největší obchodní partner amtského společenství. Je tedy velice důležitým partnerem pro celý tento region. Setkali jsme se se členy monitorovací skupiny Amského společenství a budeme eh, projednávat eh, druhou zprávu eh, o plnění této dohody s Kolumbií a s Peru. V některých oblastech lze vyvodit určité závěry, například otázka Eh, investic ještě stále není plně k dispozici, tedy je pouze částečně k dispozici. A mm, dva roky poté, co dohoda vstoupila v platnost, probíhá stále ještě proces implementace. Celá dohoda celkem funguje dobře ke spokojenosti obou stran. Liberalizované oblasti v rámci této dohody ukazují, že to má pozitivní dopad do vozy do EU z Peru a z Kolumbie e, se zvýšily. V některých e, případech dokonce výrazně zvýšily. A také vývazy do Kolumbie a do Peru e, se také zvýšily za Evropské unie. Obchodní dohoda je vlastně přirozeným důsledkem spolupráce s EU a je to také důsledek všech legálních kroků, které umožňují eh, takovouto spolupráci eh, po schválení radou i parlamentem. Jak už jsem řekl eh, v úvodem, já doporučuji parlamentu, aby schválil účast Chorvatska na této dohodě ehm, a ze strany EU. A věřím také, že i v případě Ekvadoru bude schválení účasti Ekvadoru e, víceméně automatické, protože žádný zvláštní souhlas není zapotřebí. E, já myslím, že už proběhlo dostatek jednání a bude možné k tomu přistoupit. Děkuji. Děkuji. Hm, za, jako stínový zpravodaj za SAD vás, pane Fisovi, můžu jedině plně podpořit, takže zde to vidíme naprosto stejně. Za EKR? Nikdo? Za ALDE? Prosím. I have a text of, um... Mám zde text pana eh, Zahraděla. Vážený pane zpravodaj, vážení kolegové, souhlasíme se zpravodajem. A zapojení Chorvatska do této obchodní dohody je přirozeným důsledkem přistoupení Chorvatska do EU. Je to čistě právnický, procedurální, technický e, krok a měli bychom tedy souhlasit s tímto dodatkovým protokolem. Ale jsme znepokojeni širším kontextem e, přístupu Ekvadoru k e, dohodě o volném obchodu. EU, protože se to bude projednávat až v listopadu nebo v prosinci tohoto roku a je zde riziko, že zde bude takový prostoj 3 až 4 měsíců, kdy vlastně vyprší preference pro Ekvádor na konci roku a dohoda o volném obchodu zatím nebude fungovat. A proto bych se rád zeptal Evropské komise, co se v tomto období bude dít a jaké možnosti zde jsou a co je možné udělat na obou stranách, tak aby ta ratifikace proběhla rychleji. Děkuji. Děkuji. Komise si to poznačí a nyní má slovo Alde. Helmute. Děkuji, Bernde. Já se v podstatě připojuji k tomu, co zde řekl pan kolega Fizas. Vidím to také tak, ale rád bych v této souvislosti upozornil na to, že očekávám, když teď Chorvatsko tedy bude smluvní stranou, že sobě zodpovědný členský stát také udělá vše proto, aby ta dohoda k Ekvádorem byla eh, ratifikována co nejrychleji, aby k tomu zmiňovanému prostoji nedošlo. Takže je zde zodpovědnost týkající se Chorvatska i ostatních členských států EU. A rád bych také eh, upozornil na cestovní mapu Peru Kolumbie. Tady bychom se také měli přesně podívat na ten technický krok a říct si, čeho bylo dosaženo také v souvislosti s pozicí Evropského parlamentu eh, při souhlasu Evropského parlamentu s dohodou o volném obchodu se státy Janského společenství. Takže není to jenom technická záležitost, ale měli bychom to využít i politicky pro získání podpory obyvatel na obou stranách dohody. Děkuji. Děkuji, dnes budeme mít odpoledne také ještě to slyšení a vy dva potom pojedete do Kolumbie, Ekvadoru a do Peru, takže to tam uvidíte, takže my se o to téma staráme. Za zelené zde nevidím vůbec nikoho, za EFDD také ne. A jinak se také nikdo nehlásí o slovo, takže pan Jurgenzen, prosím. Děkuji vám. Děkuji. Jenom stručně, co se týče protokolu v souvislosti s Chorvatskem. Těší nás, že tady to se nyní řeší eh, parlament, je to spíše taková právní záležitost. Ale není to vždy snadné partnery eh, přesvědčit, aby to viděli stejně jako my. Je jsou tam pokusy něco znovu projednávat, e, chvíli to trvá, ale těší, těší nás, že se to teď řeší s Chorvatskem, doufám, že brzy se to bude řešit také, že zapojíme Mexiko, Chile a časem i Střední Ameriku. A co se týče Ekvádoru, tak se nás těší, že zde byly učiněny kroky kupředu. Také jsme znepokojeni tím rizikem, že zde vznikne určitý prostoj mezi vypršením toho nařízení a platností protokolu. My bychom se snažili pracovat tak, aby se veškeré eh, postupy v EU byly dokončeny do konce roku a my takto pracujeme v komisi, zrychlili jsme určité činnosti a postupy a brzy tedy schválíme ten návrh který zašleme do rady a parlamentu a doufáme, že také rada bude schopná trochu zrychlit svoji činnost, tak abychom dostali dokument včas, aby také Evropský parlament rychle a mohl projít daným postupem. Děkuji. Jako vždy, zde parlament je velice rychlý a flexibilní Zatímco rada si často nechává trochu času na ty jednotlivé postupy, ale doufáme, že se to tady zvládne a že tam nebude e, nějaká mezera v tom přechodném období. Pane Pizasi, chcete ještě slovo? Ano, eh, ze strany Evropy není problém podle mého názoru, eh, tak jak také říkal pan Scholz, je třeba Eh, prostě dokončit všechny ty postupy, aby bylo možné zajistit také přistoupení Ekvadoru. A abych odpověděl na vaši otázku, tak já se obávám, že když eh, tyto postupy a procesy neskončí do konce tohoto roku, pak bude velmi těžké prodloužit současnou dohodu, kterou máme s Ekvadorem. Takže je to vlastně urgentní záležitost a je třeba urychlit ty procesy. Jak řekl pan předseda a také Helmut Scholz, ehm, máme celou řadu setkání s Ekvádorem, včetně prezidenta, a budeme hodně zdůrazňovat, eh, že není možné vnášet pozměňovací návrhy na poslední chvíli. To by prostě poškodilo celý ten proces. A především by to poškodilo Ekvádor. Doufejme tedy, že vše bude probíhat rychle, zejména v radě, a že bude možné podepsat dohodu e, před koncem roku. A tím pádem, e, že to, že tady přistupuje také Chorvatsko, že se toho nebude využívat, aby se vnášel, znášely pozměňovací návrhy. Přesně tak. Takže my také budeme pracovat rychle a intenzivně a budeme zde mít velice krátkou lhůtu pro pozměňovací návrhy, a sice 16. března, takže do zítřka do 12 hodin. Zdá se teoreticky, že to vůbec není nezbytně nutné zde nějaké pozměňovací návrhy předkládat a budeme o nich hlasovat na příštím zasedání našeho výboru. Děkuji, nyní se dostáváme k dalšímu bodu programu jednání, to je bod číslo 11. Latinská Amerika je součástí této země, máme s ní velice úzké hospodářské vztahy. Už jsme hovořili o zemích anského společenství, už se dlouho diskutuje o možné dohodě s Mercosurem a z nejrůznějších důvodů se to ale dlouho zadrhávalo a my se snažíme do toho nyní vnést takovou novou dynamiku. Pan Žalba a já jsme napsali komisařce dopis, aby na základě změněné situace jsme posílili naše úsilí a také bychom prostřednictvím otázky k ústnímu zodpovězení rádi posílili tento proces. O té otázce k ústnímu zodpovězení také budeme potom hlasovat a nyní má slovo pan Zalba, aby to celé trochu více vysvětlil. E, děkuji, pane předsedo. Již jsme vlastně trošku předběhli a některé důležité aspekty již zmínil e, předseda e, výboru. A my tady vlastně chceme posílit vztahy s Mercosurem. Za prvé bych chtěl říct, že je to politický závazek Eh, na tom pracuje celá řada technických skupin, které umožňují řešit ústní otázku eh, na komisi. Myslíme si, že je maximálně relevantní a maximálně eh, aktuální využít tohoto politického okamžiku a uzavřít dohodu s Mercosurem. Je třeba využít i ekonomické situace, protože vlastně je třeba posilovat obchodní vztahy a také Um, s tímto důležitým souborem zemí, s důležitým regionem na světě. Já myslím, že je možné hovořit přímo o strategické úloze Mercosuru. Mercosur je důležitý pro Evropskou unii, ale stejně tak Evropská unie je důležitá, měla by být důležitá pro Eurosur. Eh, obchodní pilíř eh, jednání eh, o přidružení je velice důležitý pro celý legislativní rámec, který umožňuje výměnu zboží na Eh, celém tom pozadí, kterého chceme využít, abychom mohli zcela jasně a rozhodně pokročit při posílení ekonomických a obchodních vazeb s těmito zeměmi, ale stejně tak i vazeb kulturních či eh, styků mezi občany našich zemí přes eh, Atlantik. Jak už říkám, ekonomický aspekt je velmi důležitý. Chceme politicky i ekonomicky podpořit tato jednání. Politická situace v Mercosuru se změnila. Argentina má novou vládu a v Brazílii eh, je politická situace obtížná, dokonce znepokojující. Eh, ekonomická situace ovšem nutí, eh, abychom se snažili urychlit tato jednání, protože veškerá ekonomika, která je otevřená, je ekonomika prosperující. Já uvedu příklad Chile s polovinou Eh, eh, obyvatel, která eh, vlastně hodně intenzivně spolupracuje s Argentinou, vyváží obrovské množství zboží E, do EU, ale také do své sousední země. To bez zesporu přispěje k tomu, aby se posílil růst a vytvářela pracovní místa. Ale nejen toto e, probíhá na druhé straně Atlantiku. Pokaždé, když jsme v nedávné době podepsali obchodní dohodu mezi EU a příslušnými partnery, e, tak vždycky to znamenalo velké zvýšení vývozu z Evropy směrem k našim obchodním partnerům a e, zvýšení vývozu znamená také zvýšení e, HDP a znamená to vytváření pracovních míst, což bez sporu pomáhá Evropské unii, e, která to také potřebuje. Z toho vyplývá důležitost podpořit taková ta jednání a z toho vyplývá také důležitost, aby náš výbor podpořil tato jednání. Bez sporu je to velmi ambiciozní eh, projekt dohody o přidružení a rozhodně eh, bez a bez pochyby Eh, pomůže vytvářet pracovní místa na obou stranách Atlantiku. Proto je tady tato ústní otázka. Myslíme si, že eh, Evropská komise sdílí s Evropským parlamentem eh, názor, že jde o velmi důležitá jednání. Je tady časový harmonogram, s kterým se pracuje a mm, také eh, zkoumáme, analyzujeme sektory, eh, kterých se to především eh, týká a kde by mohly být větší závazky. Chceme, zna, chceme vědět, jak se pokročilo v některých těch oblastech. Evropský parlament již projevil jasně svůj zájem o různ, v různých usneseních, která schválil na plenárním zasedání o, ve věci celé této E, záležitosti. Toto je historický okamžik a ten nesmíme propást. Děkuji všem za podporu a především děkuji předsedovi Langemu i stínovým zpravodajům za aktivní spolupráci. Děkuji. Zinda. No, děkujeme vám. A nyní e, bych vyzval stínové zpravodaje za SAD pan Danty. Děkuji vám, děkuji také panu zpravodaji za jeho slova. A za popis této otázky k ústnímu odpovědění. Víme, že to je politicky důležité téma, že se zde otevřely určité možnosti a my jsme to i očekávali. Je to dané významnými faktory, které vedou ke změnám v Latinské Americe. Jsou tam nové situace, například v Argentině. A i když ještě s Mercosurem nemáme obchodní dohodu, tak Mercosur je pro EU velice důležitý z hlediska kvalitativního i kvantitativního. Je jasné, že v posledních letech od roku 2007 musíme konstatovat, že obchodní vztahy mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou se neustále snižovaly, omezovaly. Eh, zatímco Jižní Amerika měla jiné obchodní partnery, kteří tam zahájili eh, nový rozvoj. Některé země Latinské Ameriky eh, uzavírají s jinými státy bilaterální dohody, například bilaterální dohody eh, Čína Chile a Čína Peru, ty teď mají větší význam pro Jižní Ameriku. A my bychom se tedy měli pokusit touto významnou částí Jižní Ameriky eh, dojít k dohodě a ty zmiňované země jsou velmi velké, mají mnoho obyvatel. Argentina a Brazílie pro nás budou velmi důležité. A vzhledem k politické situaci se zde teď nabízí určitá příležitost. Také to zaznělo při setkání s brazilským velvyslancem, že tento návrh týkající se Mercosuru už je vlastně existující návrh, vychází z dosti ambiciozního základu, a je zde celá řada faktorů, které vedou k tomu, že bychom mohli celkem rychle nějakou dohodu mít. Takže se domnívám, že ta otázka k ústnímu odpovězení přichází v pravý čas, aby Evropský parlament zjistil, jaké úmysly v této souvislosti má Evropská komise, protože potřebujeme významný impuls ze strany Evropského parlamentu, aby se tato jednání posunula ku předu, aby došlo také k zájemné výměně nabídek. Včera jsme zde slyšeli eh, zástupkyně, která byla v Argentině, uvedla, že takováto výměna nabídek by mohla nastat v Dubnu a je pro mě důležité, abychom v Evropském parlamentu byli v centru těchto diskusí, poskytovali impulzy pro obě strany, tak aby vznikla dobrá dohoda, která Evropě bude nabízet nejenom možnosti pro obchod, rozvoj a růst, ale také bude moci vést k tomu, aby Evropa na onom kontinentu hrála lepší a silnější roli, protože zde riziko, že ní přijdeme. Děkuji, pan Sabaty. Pane předsedo, EKR vítá otázku k ústnímu odpovězení. Máme zájem na tom, aby obchodní vztahy EU a Mercosur eh, se realizovaly co nejrychleji. Chceme využít té strategické dynamiky. Brazilská vláda vzhledem k ekonomickému vývoji eh, se nebude eh, moci vyhnout další liberalizaci obchodu v Argentině pod eh, nově zvoleným prezidentem se změnila politická eh, orientace. On je pro uzavření obchody o volném obchodu s Evropskou unii v roce 2013. Dosavadní obchodní preference pro většinu zemí Mercosuru až na Paraguay vypršely. A proto je zde další důvod, proč mají eh, země Mercosuru zájem o uzavření dohody o volném obchodu v EU je také patrné, toto přání. Jsme eh, odkázáni výrazně na vývoz a růst, který vytvoří potřebná eh, pracovní místa a vzmáhající se střední třída v Mercosuru je výborným trhem pro Evropskou unii. Také vítám ale novou konkurenci v oblasti například zemědělství, protože vede k zvyšování produktivity a znamená přínos pro spotřebitele. Ty první dvě otázky, eh, otázek k ústnímu odpovězení jsou pro EKR nejzásadnější, tedy kdy bude komise schopna zareagovat na nabídku Mercosury a jak ambiciozní je komise při dodávání dohody o volném obchodu s Mercosurem my podporujeme výraznou liberalizaci v oblasti obchodu a služeb a potom je zde také důležitá ta investiční kapitola. Děkuji. Děkuji vám a nyní za Alde. Chce někdo promluvit? Prosím. Nechce. Dobře, tak Helmut. Děkuji, Berte. I my u té ústní otázky to vnímáme jako velmi důležitou věc, protože jde obchodní partnerství s Mercosurem, měli bychom si udělat přehled o tom, jak se k tomu stavíme jako Evropská unie. A nás zajímá hlavně otázka, na jakém základě by to nové směřování toho vztahu e, s Mercosurem mělo probíhat. Jde tedy o to vyhodnotit tu současnou situaci. Ten mandát k tomu jako před dlouhou dobou. A teď bychom se měli zamyslet eh, nad eh, tím, jak se ta doba změnila. Tehdy, když ten mandát vznikal, tak ta globální ekonomická situace eh, byla naprosto odlišná mezi Evropskou unii a státy Mercosuru. A Myslím, že by bylo nedostatečné, kdybychom v tom čistě jenom pokračovali v tom, co bylo eh, jako mandát schváleno před 20 lety. A v tom je trochu problém, protože, jak už právě eh, říkal pan Zamba, a má v tom naprostou pravdu, tak se teď eh, tady nacházíme ve velmi odlišné situaci. A tyto státy totiž v nedávné době se více zaměřovali na spolupráci se sousedními státy. A teď je tedy o to, do jaké míry bude možné oživit nebo prohloubit ten eh, obchodní vztah s Evropskou unii. A jak eh, tedy ta společnost v těchto státech eh, se sama nově uspořádá, aby se lépe připravila na, to, na ten obchodní vztah s Evropskou unii. A ta jedna věc. A druhá věc, to říkal kolega Dante, také s ním souhlasím, ale jde o producenty eh, mléka a masa v Evropské unii, kteří budou pod zvýšeným konkurenčním tlakem státu eh, Mercosuru, jak už říkal pan Sabaty. A měli bychom zase eh, to vnímat v tom kontextu COP20 a určit si, jaké by mělo být zaměření této spolupráce. A mě by samozřejmě zajímalo, nebo se těším na to, jak s tou ústní otázkou naloží komise. Pan Buchner za zelené. Jinak eh, nikdo další se o slova nehlásí. A v tom případě tedy předáme slovo komisi. No, pan Jergensen ještě. Ještě nezačnete, tak já mám ještě jednu otázku za sebe. Už nějakou dobu tady diskutujeme o zintenzivnění jednání. Vím, že i e, rada o tom diskutuje na TBC. Možná, že byste mohli popsat, jak vlastně vypadá situace na radě, jak se tam vytváří ta dynamika. Děkuji, pane předsedo. Bez před bych předjímal odpověď na tu vlastní eh, ústní otázku, tak se teď pokusím eh, eh, zodpovědět vaše dotazy. My jsme dali na vědomí velký zájem tohoto výboru o tuto otázku a o podporu jednání. Myslím, že to je velmi komplexní otázka. Chtěl bych souhlasit s tím, co říkal několik řečníků, a sice, že se teď nacházíme velmi důležitém okamžiku těch jednání, kde e, se do toho promítá politická situace v zemích Mercosuru. A to nám dává možnost celý ten proces posunout ku předu. My jako komise to také vnímáme jako e, příležitost, abychom usilovali o něco, co, o co usilujeme dlouhou dobu, tedy o úspěšnou výměnu nabídek. Mm, směrem k tomu jsme se tedy vydali, nebo usilujeme o to. Chceme, aby tato výměna nabídek byla úspěšná, aby k ní došlo co nejdříve. Doufáme, že už v květnu, eh, pardon, v dubnu. A diskutuje se o tom také na TPC. Určitě víte, že v případě těch předložení těch nabídek musíme to konzultovat s TPC, tedy se členskými státy a to máme také v plánu. Dnes máme eh, komisi naladěnou na stručno. Možná, že byste nám mohl dát více informací o tom, co se odehrává na radě. A možná, že byste také mohl aspoň jednou větou zodpovědět, eh, jestli by potřeba měnit ten mandát v případě potřeby. Na TPC jsme vedli diskuse českými státy několikrát, také na úrovni ministrů, to bylo loni v listopadu, a té diskuze ministrů a potom na TPC vyšlo najevo, že je tady silná podpora velké většiny členských států. Takže eh, ty mají, stá, mají eh, zájem o tuto problematiku. Nicméně také jasné, že všechny české státy podporují cíl komise což je uzavření dohody, která bude jak komplexní, ambiciozní, tak i vyvážená. Hodně států také zdůrazňovalo, že eh, to bude záležet na tom, jak kvalitní bude ta nabídka od Mercosuru. Jak víte, nám ani nejde o to uzavírat nějaké ne moc ambiciozní dohody, spíše usilujeme o velmi ambiciozní věci, tak jsme to minimálně eh, dělali v posledních letech a bylo tomu taky u Mercosuru. Naděje na to, že bychom dosáhli takového výsledku a úspěšné měli nabídek, je dnes vyšší, než byla kdykoliv jinde minulosti. Co se týče mandátu, my si uvědomujeme, že to je mandát, který už eh, je tady relativně dlouho, ale když se na něj podíváte, tak eh, je to mandát, který eh, předpokládá, že ten vztah bude komplexní, není to úzce vymezený mandát, který by se týkal jenom přístupu na trhu se zbožím, ale Eh, předpokládá asociační dohodu, která má tři pilíře, tedy politický pilíř, pilíř o spolupráci a také ten obchodní pilíř, který bude zahrnovat nejenom eh, zboží, ale i eh, služby, veřejné zakázky a ta dohoda by měla být dostatečně široká, aby zohledňovala i ty další otázky, které jsou pro nás velmi důležité, jako je udržitelný rozvoj, My tedy věříme tomu, že i ten současný mandát je dostatečně široce vymezený a e, komplexní, že můžeme usilovat o dosažení té dohody s Mercosurem. A že tedy budeme moci tam zabudovat ty různé připomínky členských států a parlamentu. Takže by bylo dobře, kdyby to eh, už nebyla zastaralá dohada, ale eh, kdyby se to dotýkalo celé řady oblastí. Měla to, by to být dohoda pro všechny, jak se říká, která by zohledňovala celou řadu důležitých oblastí, jako je právo regulovat, eh, udržitelný rozvoj, protikorupční opatření a tak dále. Myslím, že ten mandát je dostatečně široký už teď. Děkuji vám. Další otázka od Helmuta Šolce. Já bych chtěl poděkovat panu Jorgensnovi. Chtěl bych se ještě vrátit k jednomu bodu, tedy k mandátu. My jsme se s komisařkou Mastrem bavili o transparentnosti. Paní Mastrem přislíbila, že u transparentnosti bude usilovat o to, aby všechny příští obchodní jednání budou předloženy, nebo ty dokumenty budou předloženy parlamentu. A myslím, že u toho mandátu už musí být e, jasné, e, na jakém základě se předně odvíjejí, nebo na jakém základě se vyjednává u těch kapitol. My teď nevíme, co se dostane do toho závěrečného návrhu. A bylo by dobře, kdyby občané chápali, o čem tady vlastně hovoříme a o čem komise se členskými státy vědomá, protože občanů se to dotýká. A to je podle mě základní poznatek, který se tady vytvořil v posledních několika letech, takže potřebujeme důvěru občanů, když přijímáme politická rozhodnutí. A proto ještě jednou jasná otázka, jestli se ten mandát příslušným způsobem opraví a kdy o tom eh, bude informován parlament. Děkuji za vaši otázku. Podle nás ten mandát je v současné době dostatečně eh, široce pojatý, abychom mohli vyjednat dohodu, která bude konzistentní. S těmi cíly, které eh, eh, jsme eh, chtěli prosadit v dalších dohod, ty dohody nejsou neprobíhají ve vaku, my to konzultujeme s parlamentem, s TPC, my si uvědomujeme celé ty signály, které vysílají jednotlivé strany vedeme s vámi dialog. Pokud bychom si mysleli, že nemáme mandát, který by nám umožnil vám prezentovat dohodu, která by měla širokou podporu, kterou my chceme mít u obchodních otázek, tak potom bychom se k tomu museli vrátit. Ale taková ta situace teď není. My si myslíme, že ten mandát je dostatečný. a stačí pro ta jednání s Merkosurem. A to by nám mělo umožnit usilovat o naplnění agendy, kterou máme, což jsou moderní obchodní dohody o volném obchodu. Chceme tam zohlednit celou řadu důležitých bodů, tak jako, děláme, tak jako to děláme u dalších dohod. A ještě jedno přesnění. Například ochrana investorů, to v té dohodě není. O tom se nejedná. Není to ani v mandátu. Ten mandát byl přijatý ještě před Lesabonskou smlouvou. Ale Mercosur o to také nemá vůbec zájem. Takže my to nechceme komplikovat, protože ta jednání by tím rozhodně byla zkomplikovaná. Teď tedy chceme dosáhnout vyměny nabídek, tím se znovu nastartuje, nebo oživí to jednání. Potom to budeme konzultovat s našimi partnery. A potom také budeme moci vás informovat. A doufáme, že tomu vyslovíte podporu. Eh, o tom jednali v roce 2012. Teď doufáme, že dojde k mě nabídek a že bude mít více informací o tom, jak se k tomu Mercosur staví. Děkuji. Pablo, eh, komu bude chtít to říct? Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, je málo co dodat. Já souhlasím s panem Danty, že i kromě obchodního, obchodní dohody je prostě Mercosur velice důležitým a strategickým partnerem tím důležitější je tato dohoda, eh, o které se teď jedná. A eh, vůbec dohody, které máme s Latinskou Amerikou, eh, včetně dohody, kterou připravujeme s USA, TTIP, to všechno jsou důkazy o tom, že je třeba posilovat vazby s Mercosurem. Tyto vazby jsou důkazem, že Mercosur nemůže žít někde izolovaně v rámci světové situace, kdy vlastně se stále více a více uzavírají dohody mezi USA a zeměmi Latinské Ameriky a EU, eh, tady má celou řadu dohod, důležitých dohod s Latinskou Amerikou. Takovéto dohody by měly ještě více posílit politickou podporu eh, jednáním a politickou podporu, kterou bychom měli z našeho výboru eh, vyjádřit eh, těmto jednáním. Jak tady bylo také v rozpravě řečeno, není pochybností, že toto je důležitý cíl, na kterém všichni pracujeme. Pan Estavaty říkal a připomínal věc, kterou máme na paměti asi všichni, že jde o historický okamžik, který teď prožíváme. To nesmíme zapomínat. Tak eh, v této věci všichni, myslím, jsme zajedno. jedno a e, reagujeme na tuto situaci, chceme využít této politicky důležité e, atmosféry. Pan Schulz e, tady hovořil také o otázce mandátu a mm, já velice chápu tuto záležitost a jak nám tady řekla komise, Evropská komise k této věci. Eh, pan Schulz vyjádřil obavy eh, o některých produktech, zejména z mléčného sektoru a eh, sektoru masa. Ano, to jsou citlivé sektory. Bez zesporu musíme tuto citlivost těchto otázek mít na mysli a při jednáních to politicky zvažovat. Jakýkoliv Eh, dopad, eh, který by mělo rozšíření dovozu v těchto oblastech. Já děkuji všem, kdo se zúčastnili této rozpravy a děkuji vám za podporu. Thanks a lot. Děkuji, Pablo. A teď stíháme úplně skvěle, protože 10.00, perfektní. Takže přejdeme k bodu číslo 11 říká předseda. Jde o hlasování o té otázce k ústnímu zodpovězení. A já doufám, že u sebe máte všichni hlasovací karty. Uděláme nyní zkušební hlasování. Zahajuji hlasování. Yeah.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 Good. Takže toto byl pouhý test. A ještě se to stihl. Takže hlasujeme o té ústní otázce, kterou máme v bodě 11. Je to ta ústní otázka k Mercosuru. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. A o té ústní otázce budeme tady potom diskutovat na plénu asi 27. dubna. Další bod pořadu jednání je bod číslo 13. To je ta zpráva o soudržnosti politik v souvislosti s rozvojem. Máte u sebe hlasovací seznam. A začneme kompromisním návrhem číslo 1. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Pro? Proti? zdrželi se. To zkontrolujeme elektronicky, kontrolujeme pozměňovací návrh číslo 5, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh číslo 6, Bude pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 20, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 28 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. No to přijato. A nyní hlasování po částech. Pozměňovací návrh 29, první část, kdo je pro? Proti zdrželi se, to. Po, druhá část, ne, chcete zkontrolovat první část pozměňovacího návrhu 29, zahoji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Druhá část. Kdo je pro druhou část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 30. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 35 eh, po částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se. zamítnu to 31. Ta odpadá, protože jsme přijali první část 35. Tak, asi na 32, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis číslo 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 53 a 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 55, ten odpadá. Chtěli jste kontrolu, takže 53, 54 zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. No, všechno další odpadá, takže 61. Kdo je pro? Kdo je pro 61? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 68. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Blahopřejeme. Takže toto bylo naše hlasování. Všem velice děkuji. Und dann a nyní se dostáváme k bodu číslo 14. A to je aktivity činnosti monitorovacích skupin. Zde jsme velmi úspěšně zavedli ten systém monitorovacích skupin a je tam celá řada legislativních opatření horizontálního charakteru, ale také z nich sledujeme vyjednávání s různými zeměmi a já bych tady vyzval některé monitorovací skupiny, aby se vyjádřili, Napřed monitorovací skupina GSP. My jsme v únoru také hovořili o první implementační analýze, ale pana Filnera, eh, stáleho zpravodaj bych vyzval, aby nás informoval. Prosím, máte slovo. Don't have... Já nemám tolik, co bych vám ve zprávě přednesl. Setkali jsme se v pracovní skupině, monitorovací skupině a také jsme měli uh, slyšení. Víceméně jsme probrali stejné věci jako již dříve. Ale e, všichni tedy mají možnost zúčastnit se e, slyšení a tam vlastně bude jasné, co jsme dělali v naší skupině. Děkuji vám. Další, Japonsko. O tom jsme diskutovali trochu včera, kdy jsme zkoumali eh, stav, eh, současný stav Japonsku, ale také 13.1. tady bylo eh, jednání o Japonsku. Tak prosím. Ano, děkuji vám. Ehm, naše skupina se sešla minulý měsíc 13. ledna a také jsme se dozvěděli informace od hlavního vyjednavače. Nedošlo k žádnému nějakému velkému prolomu, průlomu eh, v tom kole posledních jednání, což je trošku zklamání. A my doufáme, že dojde k nějakému většímu pokroku na jednáních eh, po létě eh, TTP bude schváleno eh, japonským směnem koncem června a eh, také proběhnou volby do parlamentu, do horní sněmovny v červenci. Takže to budou možná lepší podmínky pro pozitivní vývoj v druhém pololetí. Zítra eh, budeme mít další setkání našeho monitorovacího seskupení a mm, budeme probírat eh, ta různá kola jednání. Brzy bude další kolo a pak vás budeme opět informovat. Děkuji. Děkuji a další Čína 28. ledna byla monitorovací skupina, která projednala samozřejmě EMS s Čínou a také otázku investic. Já jsem se setkal naposled s velvyslancem Číny a také jsme projednali tyto otázky. Momentálně je to bez nějakých konkrétních výsledků či bez nějakého konkrétního kompromisu. Pan Winkler tady není. Je tady stínový zpravodaj no, pro skupinu Číny, který by nám něco řekl k monitorovací skupině? Ne, není tomu tak. Takže e, teď se dostáváme k USA. V rámci 12. kola jednání byly dvě monitorovací skupiny na přípravu 12. kola jednání a na zpracování 12. Eh, kola jednání. Lze konstatovat to, že se to jednání trochu začalo hýbat. Pozice USA byla o něco flexibilnější než dříve, ale zatím eh, nebylo dohodnuto nic konkrétního. V jádru šlo o regulatorní spolupráci a vzájemné uznávání norem a standardů. Trochu se jednalo o veřejných zakázkách a o ochraně investic, ale jak už jsem řekl, aniž by se tam cokoliv konkrétního dohodlo. A potom jsme měli ještě jednání eh, s paní Malmströmovou a dalšími. Oni se setkají ještě tento týden také. Zdá se, že ten časový tlak pochopili už asi všichni, že tedy pokud chceme dosáhnout nějakých výsledků, tak je třeba jednat intenzivněji a také zacíleněji. Potom jsme měli zasedání týkající se monitorací skupiny o Větnamu 16. února a pan Zahradil je stálý zpravodaj. Prosím, máte slovo stručně, to bylo první zasedání po podepsání dohody na konci loňského roku, takže šlo vlastně o takové shrnutí na tom zasedání. Teď je zde vlastně takový jeden eh, rok, kdy se dělá to právnické dolaďování a překlad té dohody do oficiálních jazyků EU a také s velkým zájmem čekáme na eh, výrok eh, Evropského soudního dvora o dohodě se Singapurem, která nám také asi naznačí, jak ten ratifikační proces eh, dohody s Větnamem bude postupovat. Takže možná se ještě jednou sejde monitorovací skupina druhé polovině tohoto roku. Neplánujeme, že bychom se scházeli nějak častěji a na konci tohoto roku, začátku příštího roku to postupně eh, přetransformuje skupinu monitorovací ze skupinu implementační. To je z mé strany zatím vše. Děkuji. Děkuji. A to je, myslím, také jedna z důležitých povinností, že z monitorování jednání přejít eh, na to implementační skupinu a kontrol eh, řádné implementace výsledků. Další téma Kanada. 23. února eh, proběhlo zasedání a dávám slovo zpravodaji. Eh, děkuji, pane předsedo. 23. února jsme měli zasedání monitorovací skupiny, eh, které jsme svolali v té době, kdy stále ještě probíhaly právní analýzy v komisi. Teď je otázka dalších partnerů. My jsme se pozvali zástupce zemědělského sektoru na naše zasedání a můžeme říci, že celkově za to to bylo pozitivní, pokud jde o tuto dohodu, protože evropské podniky v zemědělském sektoru nyní narážejí na celou řadu omezení na kanadském trhu a Eh, již eh, v té době se tedy těšili na to, že se odstraní tyto právní překážky a doufám, že výsledky tedy se dostaví. Eh, takže je tady podpora z jejich strany a z hlediska časového harmonogramu je to také důležité, protože jakékoliv zaváhání a jakýkoliv odklad pro dosažení dohody mezi EU a Kanadou je v podstatě pro ně velkou ztrátou a je to také ztrátou pro evropskou ekonomiku. Čili pozitivní setkání, podpora pro dohodu a my se těšíme na výsledky. Děkuji. <clears throat> Děkuji. A pak tady máme e, některé země, o kterých jsme diskutovali trochu dnes, nicméně e, byl tady, byla tady monitorovací skupina 23. Ehm, eh, která se týkala skupiny Andského společenství, otázka Ekvadoru a eh, Kolumbie. Máme tady dva dvojí informaci. Já budu velice stručný, eh, pane předsedo, a odpoledne budeme mít příležitost s nimi diskutovat obsáhle o všech tedy osob, obchodních dohodách, o vol, dohodě o volném obchodu s Kolumbií a Peru 23. tedy se sešla naše monitorovací skupina, týkala se otázek eh, daní a eh, také eh, otázku prováděcí aspektů z Kolumbii. Eh, protože tady tato zpráva o implementaci, to je také velice důležitá otázka v práci monitorovací skupiny. Nejde jenom o monitorování jednání, ale pak jde i o monitorování implementace těchto dohod. A vlastně to bylo teprve týden před touto eh, schůzí, kdy jistě k tomu je možné dodat později nějaké další aspekty. Pokud je o Ekvádor, tak tady jen mohu říci, že mm, my jako skupina jsme e, zdůrazňovali úlohu e, výboru, že e, rychlost jednání by neměla proběhnout na úkor kontrolní úlohy parlamentu, kdy tady je rada, komise a pak nakonec my v parlamentu musíme všechno zrychlovat, když zbylé dvě instituce se příliš zrychlování neúčastnili. Takže nemůžeme tady ohrozit demokratickou kontrolu celého procesu. Nicméně jsme proto, aby se urychlil eh, proces s Ekvadorem, aby Ekvador nevypadl z celé této um, obchodní spolupráce. Já mohu ještě pokračovat, ale možná chce dodat něco pan kolega. Ano, prosím, pan Fízas. Děkuji, eh, pane předsedo. Jak řekl kolega Scholz, my jsme měli společné zasedání Ekvádor plus Kolumbie a Peru dohromady. Jsou to věci, které jsou velice úzce spojené a byl dobrý nápad, že jsme takto společně zasedali. E, komise nás e, informovala o tom, že dochází vlastně k uzavření jednání v některých oblastech e, oblasti ve, údaje v oblasti obchodu a Eh, služeb eh, nejsou buď k dispozici vůbec, anebo jenom velmi částečně. Přesto komise dospěla k závěru, že dva roky poté, co vstoupil v platnost eh, soubor těchto dohod, že vše funguje obecně za to dobře a ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Eh, v Latinské Americe došlo k určitému ekonomickému eh, zpomalení a také k poklesu cen, což samozřejmě ovlivnilo eh, toky výměny zboží mezi EU a Kolumbií a Peru. Od roku 2012 dovozy i vývozy mezi EU a Peru ukazují určité snížení v hodnotě což odpovídá prostě té celkové situaci obchodu Peru. Pokud je o Kolumbii, tady naopak od roku 2012 do roku 2014 vývozy z EU do Kolumbie se zvýšily a v opačném směru také až do roku 2014 ehm, poté, co v roce 2012 a 2013 trochu poklesly. Ehm, v Kolumbii ehm, alkoholické nápoje z Evropy narážejí Eh, na to, že jsou dražší než eh, místní značky. A eh, také jsou tam místní poplatky, které jsou mnohem vyšší. Regionální orgány v Kolumbii také vytvářejí určité překážky pro dovážené zboží na svém trhu. To není legální a proto je třeba tuto věc velmi sledovat. Tyto, tato opatření znamenají, že zboží z Evropy vlastně má pak vyšší ceny, eh, že nápoje dovážené z EU pak jsou vlastně eh, konkurenčně schopně ve znevýhodněném eh, postavení oproti zboží z Kolumbie. Žádali jsme tuto věc mm, mm, konsultovat s vládou Kolumbie, aby se takto vyřešily spory v konkrétní oblasti. Eh, aniž by bylo nutné se obracet na VTO. Eh, parlamento Parlament tedy eh, schválil dohodu s Kolumbií a Peru. V té době byla celá řada skeptických názorů i v parlamentu o tom, zda opravdu tady je schopnost těchto dvou zemí ubírat se cestou reform, jak si to přeje také parlament. A to, jak se situace vyvíjeli, vyvíjela, tak ukazuje, že tyto země mohou kombinovat eh, hospodářský růst a efektivní eh, environmentální i sociální opatření. A myslím, že k tomuto tématu jistě budeme ještě hovořit mnohem podrobněji. Eh, pokud jde o Ekvádor, o tom hovořil pan Scholz a já s ním souhlasím, že se nesmíme vzdávat Eh, protože tady již po druhé ve v dohodě s Ekvádorem jsou tady práva eh, parlamentu trošku eh, poháněna, ale myslím, že je třeba pomoci Ekvádor, aby se podařilo splnit všechny termíny, časové termíny a aby tady jak komise, tak rada splnili své úkoly, abychom mohli postupovat co nejrychleji, jak bylo již řečeno my v parlamentu nevytváříme žádné překážky, my jsme velmi eh, flexibilní, abychom splnili tyto termíny. Děkuji vám. A teď ještě Střední Asie. Tady jde hlavně o pracovní podmínky v Uzbekistánu. Pana Koreliho teď tady nevidím. Je tady někdo jiný z té monitorovací skupiny K? Není tomu tak? To je do značné míry příběh úspěchu, protože se nám podařilo donutit eh, zákaz nebo eliminaci, úspěch zákaz eliminace dětské práce při pěstování a sklidně bavlny. Eh, Maria Arena má slovo. Děkuji. Pane předsedo, já si myslím, že můžeme říct, že ta práce kterou na tom odvedl parlament a ten tlak, který vyvinul na Uzbekistán, aby respektoval pravidla pro dětskou práci, tak to se vyplatilo. Dnes zpráva této organizace ukazuje, že eh, to děti už tolik nepodílejí na sklizni eh, bavlny, nebo téměř už eh, nepracují na jí sklizni, ale Mezinárodní organizace práce ještě pořád hovoří o výskytu nucené práce. Víte, že tam nešlo jenom o dětskou práci, ale také o nucenou práci. Mezinárodní organizace práce provedla několik šetření ve spolupráci s současnou vládou a teď čekáme na zprávu o nucené práci. Co je dále zajímavé, je to, že ve spolupráci s odborovými svazy přijali akční plán boje proti nucené práci a bylo by zajímavé se podívat na to, do jaké míry se ten plán bude provádět eh, během té srpnové sklizně a možná, že i tak budeme moci konstatovat pokrok při provádění toho textilního protokolu, ale bylo potřeba mít ty poslední informace o nucené práce, abychom mohli jít dál, abychom pořád to mohli využít eh, jako ten způsob vyvíjení tlaku na vládu v tom textilním průmyslu. To je tolik tedy k té současné situace o Uzbekistánu. Děkuji. Ano, tady také poznatek, že práce parlamentu tady vede k výsledkům a právě díky práci těch monitorovacích skupin, které by měly sledovat jak se projevuje ta naše politika a promítá se do našich vztahů eh, se třetími země. Děkuji tedy všem, kteří se podílí na práci těchto monitorovacích skupin. Teď se dostáváme k bodu 15. To je stanovisko pro výbor IMCO. Týká se to právní rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce. A tady budeme zejména sledovat externí dimenzi cel. Vzhledem k tomu, že to je první legislativa, kterou my jako INTA, eh, o které jak my jako INTA budeme diskutovat, která se týká cel. My máme eh, kompetenci pro externí dimenzi cel, to je také logické, když máme diskutovat o obchodních dohodách, které značné míry se stávají právě se cel, jasně, tedy cla eh, se správně vybírají, pokud ne, tak jestli by to nemělo předmětem sankcí. To tedy spadá do problematiky zahraničního obchodu a je dobře, že to máme na starost. Samozřejmě ta, tu interní dimenzi cel tu má IMCO, takže spolupráce s výborem IMCO je tady zásadní. Můžeme se postarat o to, aby ta spolupráce skutečně proběhla, aby se nepřekračovaly nebo nepřekrývaly pravomoce, ale myslím, že eh, by se nám to mělo podařit zajistit tuto dobrou spolupráci. A na úvod dávám slovo panu Prostovi, který eh, to má starost. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, než si samozřejmě vyslechnu vaše poznámky a připomínky k tomuto návrhu, tak bych chtěl jenom eh, stručně zhrnout svůj přístup a jak to právě říkal pan předseda, eh, naše hlavní kompetence jako výboru INTA je sledování dodržování mezinárodních závazků v této oblasti. My tedy bychom v tom návrhu měli připomenout eh, ten mezinárodní rámec, například ve VTO, abychom připomněli, konsistentnost celní unie a našeho vnitřního trhu ve vztahu i k našim obchodním partnerům. A víme, že jde o to, jak usnadnit eh, obchodní výměnu. To je také základ toho návrhu Evropské komise. Jde o to, jak vytvořit strukturu, která by umožnila propojení a konsistentnost v těch eh, pozměňovacích návrzích 1, 5, 6 a 8 se to objevuje. Tam jsem se snažil eh, vytvořit eh, systém sankcí tak, aby existoval nějaké minimum a maximum, protože když se podíváme na tu dnešní situaci a ptáme se, jak se může stát, že na jedné straně existuje určitá beztrestnost v některých zemích, to lze vysvětlit tím, že je možné spochybnit ty statistické údaje. Nevím, jestli bychom do té zprávy měli dávat nějaké konkrétní číslo, ale spíše jde o to, jak výboru IMCO, komise a radě dát náznak toho, nebo pobídku k tomu, aby zavedli eh, minimum a maximum. Ty údaje, které tam jsou, jsou logické, to jdou od jedné do tří. Tedy to minimum by mělo být eh, v hodnotě 1, to maximum trojnásobné. A já jsem o tom hovořil také v, eh, v únoru, v mém předchozím vystoupení, že by to mělo jít od 1 do 185. A e, doufám, že to bude předmětem těch budoucích jednání jsem, to bych ale rád, kdyby v tom našem návrhu byla tato logika. Tolik tedy eh, několik poznámek na úvod a samozřejmě si rád poslechnu vaše návrhy a připomínky. Děkuji. A nyní Maria Arena za SAD. Děkuji vám, eh, pane Bruste, za eh, práci, kterou jste tomu věnoval. Myslím si, že otázka harmonizace je tady důležitá, to jste sám říkal. Myslím, že se tím vyjasní ten rámec a uznatní to výměnu. Naprosto eh, podporuji ten návrh o těch minimech a maximech. To je velmi zajímavá věc, včetně vašeho návrhu, aby eh, tam byly priority těch kompetentních států. To si myslím, že také vyjasní eh, ustanovení tohoto textu. Co je rovněž důležité, je nechat tam sankce, které se odvíjí od hodnoty toho zboží protože myslím, že tady probíhá debata o tom, jestli se to má odvíjet od eh, toho vybraného cla nebo od hodnoty zboží. Eh, zase by, eh, kdyby tam existovala ta volba, tak si české státy mohly jedno zvolit a tím narušovat ten systém a proto bylo dobře, aby tam zůstala ta hodnota zboží jako ten základ pro výpočet těch čísel, které tam uvádíte jako to minimální a maximální sankce. Eh, já chci ještě eh, předložit dva pozměňovací návrhy, 11.2 a 12b, tam 12a. Tam se hovoří o tom, že je potřeba respektovat eh, příslušné články rozhodnutí rady. Týká se to těch generalizovaných preferenčních systémů. Už o tom hovořil pan předseda. My se k tomu věnujeme, protože existují svobody volném obchodu, kde jsou, kde jsou zavedeny ty podmínky pro generalizované preference. A druhý pozměňovací návrh, který řekne, že to zboží by mělo být předmětem zákazu nebo restrikcí nebo dohledu eh, v veřejném zájmu nebo zájmu veřejné bezpečnosti nebo ochrany veřejného zdraví a eh, života občanů jak je to v článku 24 nařízení eh, Rady o tom společném systému pro eh, vývoz. A to je stejné zdůvodnění jako předmě, předtím. Jde o to, že určité zboží nesmí stoupit na naše území a potom bude potřeba, aby zase platili sankce, které by tomu měly bránit nebo to trestat. To ještě jednou vám chci poděkovat za vaši práci. Děkuji paní de Sarnesa Alde. Děkuji, pane předsedo. Já bych se panu Prustovi, to, co jsem mu říkal že naší poslední debaty, e, jsme na stejné vlně, podporujeme naprosto jeho e, přístup. Samozřejmě, že máme dohlížet na dodržování těch závazek mezinárod, závazků mezinárodních dohodách. E, tři velmi stručné body. Ano, je potřeba zajistit lepší harmonizaci našeho celní unie a pokud chceme, aby byla efektivní, a to je ten hlavní bod, nejde tady o harmonizaci čistě pro eh, harmonizaci samotnou, nebo abychom měli nějakou hezkou konsistentnost, ale pokud chceme, aby celní unie byla efektivní tak a účinná, tak musíme jít eh, směrem k větší harmonizace. Ten systém sankcí, to, je, to jde správným směrem, ale možná, že eh, by později, v tom dlouhodobém výhledu, se eh, to mělo možná eh, sjednocovat, možná by tam měly být určité eh, výhledy střednědobé a dlouhodobé. Víme, že Evropská unie přijímá velmi přísné normy, hygienické, ekologické a tak dále, to děláme. A má to své odůvodnění, ale nemá cenu to dělat, pokud nebudeme mít celní unii, která nebude dobře fungovat a která bude účinná. A proto si myslím, že tato zpráva je velmi důležitá a naprosto podporujeme přístup pana zpravodaje. Děkuji pan Sabaty za EKR. I read the text of uh, Mr. David Campbell. Yes, jsem si já vám přečtu text eh, našeho zpravodaje, který souhlasí s tím, že je to důležité téma, problematika, která je předmětem určitých sporů a náš výbor musí pečlivě zvážit své stanovisko u celé řady problémů, které jste vyskytli u toho návrhu komise. Pravodaj právně poukazuje na to, že je potřeba přeskoumat celní postupy členských států Jsme to, to je dobrovolný přeskum a týká se pouze 24 členských států, které to potom používají jako eh, zdůvodnění, které eh, potom se bude stahovat na všechny členské státy. Bychom také rádi, kdyby to komise mohla vyjasnit. Dále zpravodaj uvádí, že současný celní rámec vede k porušování závazku Evropské unie vůči Světové obchodní organizaci. Mohl by zpravodaj uvést příklady takového porušení? A jestli to ten návrh komise řeší, mohl by také komise doložit, v jaké míry ten současný celní rámec eh, porušuje naše mezinárodní závazky. Eh, Stanovisku se také hovoří o výběru jurisdikce to už zmiňoval zástupce naší skupiny na poslední debatě o tomto, eh, o tomto stanovisku. Nicméně od té doby nikdo nezareagoval v komisi, na, aby doložil, eh, jestli k tomu skutečně dochází. Komise pouze uvedla, že to tvoří součást eh, toho těchto jevů, takže by bylo dobře, kdyby to komise opět mohla vyjasnit. Děkuji. Za kujem paní Miner. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu Prustovi za odvedenou práci. My jsme výrazně proti tomuto návrhu a chceme, aby komise návrh stáhla celní kodex EU umožnil harmonizaci, to je prostě fakt. Ale nakládání s ním a dodržování celního kodexu a pravidelné ukládání sankcí spadá pod eh, právo členských států. Vychází se zde tedy z 28 různých druhů právních systémů a eh, z právních i právních tradic. Takže definice sankcí i jejich závažnost se stát od státu výrazně eh, liší. To, že komise nyní Eh, bere tyto kompetenci na sebe, je v rozporu s eh, zásadou přiměřenosti a subsidiarity. A je těžko možné harmonizovat sankce, protože se všude liší. A navíc se roztřišťují kompetence, kde se směšují správně právní i trestně právní e, kroky a přitom vlastně nedochází k harmonizaci na evropské úrovni, takže to je takové polovičaté řešení a touto cestou bychom neměli jít. Komise musí tento návrh stáhnout a když to neudělá ona, musíme to za ní udělat my. Děkuji. Pan Buchner. Ano, já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za jeho návrh. Ten návrh Eh, usiluje o to, aby kompetence výboru INTA i IMCO byly respektovány. A to je třeba uvítat. Také považuji za správné, že pan zpravodaj ve svém návrhu nežádá žádné kroky týkající se sankcí při porušování celních pravidel, ale u některých těch bodů mám pochybnosti o jejich možnostech Uvedu to detailně. První skupina z, e, změn, o tom už se zde diskutovalo. Je tam určitý rámec pro administrativní postihy při individuálním porušení. Mají zde být e, definovány nějaké maximální a minimální způsoby potrestání. Tak to by sice bylo možné nastavit určitou harmonizaci mezi jednotlivými členskými státy ale ta přesná hranice, minimální a maximální hranice, to bychom, myslím, měli spíše přenechat výboru Imko, A ten zde e, e, má mnohem více kompetencí v této oblasti. Druhá oblast změn tu právě zmiňovala paní Miner. A hovořila o vztahu této směrnice k rámci VTO. Pozměňující návrh 2 tvrdí, že členské státy Evropské unie jsou zavázány, nebo mají být zavázány vůči VTO vytvořit homogenní vnitřní trh. Tak, pokud to je tak, by to bylo tak jednoznačné v tomto bodě, potrhuji, že v tomto bodě, tak už by to rozprorovaly jiné členské země VTO, ale nedošlo k tomu. Takže pokud bychom dali do prvního článku směrnice takový závazek, ale potom nebyli schopni vytvořit skutečnou harmonizaci, tak by to mohla být i taková záminka pro jiné členy VTO, aby zde šli do sporu s EU. Potom pozměňovací návrh 3. Zde je konstruován vztah mezi uh, touto směrnicí a dohodou o usnadnění obchodu eh, VTO, dohodou TFA. Já si myslím, že to, co není správné místo, zdá se, že tato souvislost slouží jenom k tomu, aby eh, se legitimizovala European Trade Facilitation Agency. A to je něco, co jde výrazně nad rámec cíle této směrnice. Potom pozměňovací návrh 4 Funkce cel a antidumpingové šetření, jistě je to důležité téma. Rozhodně náš výbor by jej měl rozvíjet prostřednictvím dalších pozměňovacích návrhů. To je naprosto zřejmě téma pro výbor INTA a nebude to nějak napadat výbor IMCO. To jsou tedy poznámky, které jsme k tomu chtěli mít. Děkuji. Děkuji vám. Teď bych docela rád dal slovo komisi, ale nejsem si úplně jist, zda někoho máme. Děkuji, my jsme to bedlivě sledovali, ale kolega z TG Taxud, který je schopen vám plně odpovědět na vaše otázky, zde bohužel není, také nás to překvapilo, ale eh, všechny jsme si zaznamenali, tak abychom vám mohli odpovědět písemně. A můžete nám nějak vysvětlit, proč tu tedy kolegové nejsou? Pane předsedo, bohužel nemohu. Bylo eh, to zorganizováno, aby sem dorazili, telefonovali jsme jim, eh, abychom to zjistili, ale bohužel vám k tomu není nic, nejsem schopen říci. Velice se omlouvám. Davide, já vám vypomůžu, jsou na IMKU, protože kolega Emanuel běžel na IMKU, aby si je poslechl právě na výboru IMKU. Aha. Tak já předpokládám, že jich je více než jedna osoba, kdo pracují v Digitex eh, na Evropské komisi. No. A za druhé si myslím, že není přijatelné, aby komise se zacházela s různými výbory různým způsobem. A z hlediska našich kompetencí i jednacího řádu a postupu by každé DG komise mělo vědět, že když výbor projednává legislativu z komise, tak zástupce komise by měl být přítomen. Takže prosím vyřiďte tento jasný signál na DG Tax. Nyní má slovo zpravodaj pan Průst. Ano, já bych chtěl poděkovat za všechny příspěvky a za všechny poznámky našich kolegů. Myslím, že ta zpráva zdaleka ještě není dokončena. Časový harmonogram by eh, předpokládal, že asi schválíme někdy v polovině dubna. Reakce ukazují, že tady je eh, velký zájem, ale také ukazují určité hranice našich pravomocí. Eh, jistě, když nic nenavrhneme, tak nepřekročíme žádné pravomoci, ale myslím, že je eh, v našem zájmu být konstruktivní při pokračování těchto jednání. Jak řekla, myslím, Maria de Sarnes, koordinace a jak řekla paní Arena, účinnost, to jsou cíle, eh, o které usilujeme. A možná, abych odpověděl panu Starabatimu o těch porušováních, tak já jim připomenu, že, člen, že, že Spojené státy e, nás ve VTO už e, napadly a e, prohráli to jen kvůli tomu, že to nebylo formálně dokonalé. Mohu říci, že celo 2013 je program, který ukázal, že tady je porušování, což, ohro, což Eh, nás staví do velice nepříjemné situace vůči obchodním partnerům z hlediska eh, celních termínů i celních sazeb. Je tady otázka čitelnosti, což má i dopady v ekonomice. A já chci připomenout, že v rámci VTO Eh, musí být eh, naše, eh, naše opatření respektována, aby nás chránili jako celek. Jak už jsem řekl, Spojené státy už upozornili na určité nekonzistentnosti. A chci, doporu, chci připomenout, že zpravodaj by rád tuto směrnici zařadil do dohody o usnadnění styku. Tím by se umožnilo zajistit analýzy i Eh, další aspekty, aniž by se narušily eh, pravidla subsidiarity. Eh, s tím já souhlasím. Výměna informací od kontroly až po aplikování sankcí, to všechno je zapotřebí pro ekonomiku EU i třetích zemí schopnost zjednodušit systém sankcí i e, prohřešku. To všechno je důležité pro členské státy, aby konsistentně přistupovali k sankcím z hlediska určitého rozpětí e, těch sankcí. A konečně já vám navrhuji opětovně, abychom dali přednost teritorialitě Eh, porušení, tady odpovídám na jednu z otázek, což by mělo být, eh, mělo být hlavní kritérium eh, jurisdikce, aby tady nedocházelo k takzvanému forum shopping, když dochází například k antidumpingovým studiím, to, čemu říkáme stock peeling, takže, pane předsedo, to z mé strany v této konkrétní fázi. Eh, mohu říci. Zaznamenal jsem pozměvací návrhy, myslím, že termín 18. března. A pak bude práce pokračovat, eh, a to v konstruktivním duchu, ale především eh, s cílem účinnosti. Merci beaucoup. Já na tat... Děkuji. Přesně tak. 18. března to je lůta pro pozměňovací návrhy čili 18. března ve 12.00 v pravé poledne. A 21. 20. dubna budeme pokračovat eh, v diskusích a v hlasování. Děkuji vám, nyní se dostáváme k bodu číslo 16. A to se týká hodnocení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Výbor EMPL eh, k tomu vypracovává zprávu a samozřejmě otázka globalizace a dopadů na zaměstnanost eh, souvisí s obchodními vztahy a proto jsme se rozhodli v prosinci, že pro výbor pro zaměstnanost vypracujeme stanovisko. A také obchodní strategie Trade for All, tam Fond pro přizpůsobení se globalizaci hraje významnější roli. Proto je smysluplné se tím intenzivněji zabývat. Poprvé jsme o tom rokovali v únoru, nyní byl předložen návrh stanoviska a já dám slovo navrhovalce Agnes. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, je to tak. Je to stanovisko pro výbor EMPL a jeho zprávu, kde my se snažíme velice stručně uvést, co podle našeho názoru z našeho výboru jsou důležitá témata, která by měla být zahrnuta do zprávy. Jsem toho názoru. Je to sice logické, ale stručně vám to představím. Pro nás je důležité, aby se prováděly opravdu důsledné, detailní analýzy dopadů u všech obchodních dohod, tak abychom věděli, které sektory, která odvětví jsou zranitelná v této souvislosti a také se přimlouváme za posílení té informačně konzultační směrnice, tak aby příslušné organizace, organizaci zaměstnanců i zaměstnavatelů mohly včas zahájit vyjednávání týkajících se plánů v oblasti sociálních dopadů. My v tomto stanovisku také uvádíme, že je důležité aby eh, Fond pro přizpůsobení se globalizaci působil také na úrovně malých a středních podniků, aby se ten limit tisíc zaměstnanců snížil na 500 zaměstnanců. A potom uvádíme, že obchod musí být férový a je trochu zvláštní používat fond pro přizpůsobení se globalizaci pro ztrátu pracovních míst k nímž by nemuselo dojít, ale došlo k tomu v důsledku dumpingu. Takže ty e, nástroje na ochranu obchodu, Trade Defense Instruments, bychom měli intenzivněji využívat, tak abychom předem e, bránili tomu, abychom potom situaci museli napravovat pomocí Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Děkuji a nyní má slovo paní Stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já bych chtěl nejprve poděkovat paní zpravodajce za její stanovisko. To je stanovisko, které zohledňuje eh, naše obavy týkající se fungování tohoto fondu a jaký dopad to má na naši ekonomiku. Jak už bylo řečeno během té první měny názoru u této zprávy, je důležité, abychom předpovídali, jaké dopady budou, bude mít uzavírání dohotovolném obchodu na náš trh a snažit se je předjímat. Sociální partneři, ale i podniky by měli spolupracovat, aby eh, bylo možné předjímat ty dopady a čelit jim. Nejprve k ostavci 5 my podporujeme modernizaci nástrojů na obranu obchodu, ale bez toho, aby byly oslabeny. Ano, chceme bojovat proti všem eh, způsobům nekalé, eh, nekalého podnikání, nekalé hospodářské soutěže, k odstavci 4 tady bych chtěla vyjádřit eh, výhradu skupiny EPP. Snížení toho eh, prahu přístupnosti, přípustnosti pardon, by vedlo ke zvýšení administrativní zátěže a vzhledem k tomu eh, restriktivnímu kontextu rozpečtu a zdrojů, které jdou na vzdělávání a na další věci, tak to není realizovatelné. Musíme si ale uvědomovat, že podniky, no, malé a střední velké podniky by z toho měly mít co největší výhody a proto bychom chtěli trvat na co největší výjimce pro u tohoto Prahu přípustnosti. A u další odstavce myslím, že bychom měli rozpracovat eh, otázky, které souvisejí také se udělováním statusu tržní ekonomiky třetím zemím. Merci beaucoup für die ICR. Nekojenýma se boty za EKR. Ano. Já jako zastánci volného obchody EKR kompenzační fondy odmítá z hlediska subsidiarity. Pokud e, v jednotlivých případech má něco hradit veřejná pokladna, to by se mělo řešit spíše na nižší organizační úrovni ta má také více informací než úroveň evropská. V případě evropského řešení se nelze vyhnout určité informační asymetrii. Všichni to známe z různých komplexních struktur. Každý stát má zájem na tom, aby ten fond využíval pokud možno doma. A pomocí Fondu pro přizpůsobení se globalizaci zde jsou vlastně prováděny skryté transfery, které my nemůžeme podpořit. A jak už jsem uvedl, EKR Eh, je, se zasazuje o hospodářskou soutěž. Děkuji a nyní paní Desarnes za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je třeba samozřejmě tento fond zachovat. Je dobře, že ho Evropa má, ale asi jeho třeba reformovat a zlepšit jeho fungování. Už to bylo řečeno. Je velice důležité předvídat dopady globalizace a ne pak teprve je zvládat, až když se dostaví. A abychom ji mohli předvídat, potřebujeme studie dopadu. To myslím, že eh, zpravodaj eh, říká velmi správně, je to třeba to posílit, to je důležité pro důvěryhodnost fondu. Je třeba ho reformovat, aby byl daleko více ve prospěch a ve službách eh, malých a středních podniků, to je zásadně důležité. Právě malé střední podniky jsou důležité pro zaměstnanost pro pracovní místa v EU. A často se na ně velice zapomíná, jak na evropské úrovni, tak na národní úrovni v ekonomických politikách. Bylo to řečeno ze strany eh, zpravodajky a my to podporujeme. A ještě dvě věci. Ano, je třeba vždy začínat co nejdříve a posílit eh, nástroje naší obchodní obrany. To bylo řečeno. Ale současně, když posilujeme eh, mechanismy obchodní obrany, musíme mít i společnou průmyslovou politiku strategii, společnou strategii v oblasti investic. A tady bychom rádi, aby EU byla trošku, eh, trošku eh, důraznější. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Gue. Ale Gue. Pan kolega Kulublu. Děkuji vám. Yeah. Chci poděkovat paní zpravodajce za, mm, za tento velice zajímavý a řekněme působivý návrh stanoviska. Opravdu nás příjemně překvapil. A to proto, že neustále musíme zdůrazňovat to, že globalizace není jenom výhradně pozitivní záležitosti. Často globalizace mývá negativní dopady, například v oblasti zaměstnanosti, vede k nezaměstnanosti a proto je třeba podporovat ty, kdo přicházejí o zaměstnání a nebo podniky, které mají problémy právě v důsledku globalizace. Také podporujeme myšlenku, že je potřeba eh, vyhodnocovat všechny obchodní dohody a eh, jejich plánované dopady a výsledky. A zvláště vyhodnocení toho, co se stane s těmi nejzranitelnějšími odvětvími. Dále vítáme rozšíření mandátu fondu, tak aby byl se mohl vztahovat i na e, pracovníky, kteří přišli o práci v důsledku globální finanční krize. Dále chci uvést toto. kdykoliv je možné použít iniciativu pro mládež a zaměstnanost, nějaké oblasti, tak by se toho opravdu mělo využít. Tak, aby členské státy měly možnost zde opravdu se postarat o kvalitní sociální situaci mladých lidí a nezaměstnaných mladých lidí, protože to bylo vlastně takové dočasné řešení, které e, brzy vyprší a my bychom byli rádi, kdyby toto řešení mělo trvalejší charakter. Potom konkrétní návrhy. Ten počet 500 zaměstnanců je příliš vysoký. My bychom rádi tento limit ještě snížili a sice na 50 zaměstnanců, tak aby skutečně ten limit zahrnul i malé a střední podniky. Za druhé, byli bychom rádi, kdyby se rozpočet tohoto fondu zvýšil, vzhledem k tomu, že globální finanční eh, krize nás asi brzy neopustí. A za třetí musíme zjednodušit postupy a také zvyšovat povědomí a informovanost členských států, které by měly provádět tento proces. Děkuji. Děkuji, paní Arena. Děkuji. Děkuji Agnes za její práci na tomto globalizačním fondu. Myslím, že to, co je zpravodajka navrhuje, to je velice zajímavé. Stačí jen se podívat, jak funguje dnes Evropský globalizační fond. Je to fond, který funguje následně post festum a e, poté, co už vlastně ta globalizace své důsledky e, jak si projevila a kdy už e, jsou tisíce pracovních míst v Evropě ztraceny a pak se části těch pracujících trochu pomůže najít nějaké jiné pracovní místo. V rámci Evropského globalizačního fondu bychom považovali e, za důležité, aby se reagovalo jinak. Vždycky vidíme, že dochází e, k několika žádostem z jednoho regionu, poté co v tomto regionu ekonomická aktivita úplně vymizí. E, přitom je velice těžké mít nějaké Eh, míry eh, začlenění. Původně to byly míry až 80%, ale jak se objevují nová a nové žádosti, eh, tak ta míra samozřejmě klesá, pochopitelně, když je stále méně a méně hospodářské aktivity v daném regionu. A podle mého názoru musíme udělat jinak, jak to řekla paní de Sernes, mít studie dopadu v oblasti ekonomiky následkem liberalizace a pracovat již v prvních fázích na rekonverzi daného regionu. Když máme studie dopadu, jako například dnes u dohod o volném obchodu, tak bychom pravděpodobně měli mít právě takovéto, takováto zaměření eh, studie dopadu. Dnes máme makrostudie, eh, které nám neřeknou, které regiony a které sektory nejvíce ztratí. Potřebujeme zaměřenější eh, studie dopadu a na základě jejich výsledků pak v Evropském globalizačním fondu použít prostředky eh, jiným způsobem, aby bylo možné provést regionální rekonverzi. Nikoli reagovat po té, co k těm škodám už dojde, ale eh, jednat předtím a zajistit určitou rekonverzi regionu. Myslím, že 150 eh, milionů ročně to není dostatečné, je třeba zvýšit prostředky. Eh, a eh, bylo by důležité tedy eh, podpořit zvýšení prostředků v tomto fondu. Děkuji vám. Nyní dáme slovo komisi. Honorable Chair, honorable members, uh, you're from, yeah. I, I apologize, I... Já se omlouvám. Já jsem možná zareagovala pozdě. Ehm, mm, nevěděla jsem, že vlastně eh, tento bod přijde na program již tak rychle, tak se omlouvám. Eh, já jsem si přečetla eh, stanovisko a také jsem mm, naslouchala průběhu rozpravy, aspoň částečně, a myslím, že mnoho z toho, co je požadováno z hlediska obchodních dohod a jejich důsledků, to je mimo rámec působnosti globalizačního fondu. Někteří to už řekli. To jsou aspekty, které by měly v budoucnu být zahrnuty, například posouzení dopadu obchodních dohod. Ano, to je zcela v pořádku. Nejlepší způsob, jak přistupovat k těmto problémům. Otázka malých a středních podniků. To myslím, že už je dobře pokryto v současné době ve fondu, protože máme sektorové, regionální eh, případy a možnosti, jak snížit eh, jak eh, v těchto případech, kdy dochází k velmi závažnému dopadu na region či na ekonomiku, jak zahrnout takové příjemce. Otázka subsidiarity. To myslím, že tady není vhodné, aby se evropský nástroj Eh, zaměřil, když jde jenom o 50 redundancí, protože to je celkem zvládnutelné na regionální či národní úrovni. Nicméně, když region či členský stát je velmi malý, když pracovní trh je velmi malý, pak je možné to aplikovat eh, i v případě, když jde o malý počet eh, postižených osob. Ten strop 500 minimálně se často snížil v konkrétních případech. Pokud jde o mladé nezaměstnané osoby, jak bylo řečeno, tak tady ehm, ty potřeby nemohou využít plné Eh, použití dvou let, protože eh, teď budeme mít pravděpodobně méně než dva roky k dispozici, než uplyne konec příštího roku a to možná je třeba mít na paměti. Pokud je o rozpočet, eh, momentálně rozpočet se zdá být dostatečný, ale je možné, že kdyby se pole působnosti rozšířilo, pak by bylo třeba ještě ten rozpočet navýšit. Myslím, že jsem odpověděla na ty otázky, které tady zazněly, když jsem tady byla. Možná ovšem zazněly nějaké otázky, než jsem přišla. V tom případě na ně ráda odpovím dotečně. Děkuji vám. Eh, dank. Děkuji. Děkuji vám, děkuji komisi, děkuji také eh, členům výboru za to, co zde uvedli. Obecně si myslím, že je pěkné, že všichni říkají, že je důležité analyzovat dopady obchodních dohod. Takže opravdu skutečný přístup nejenom na té makroúrovni, ale také pomoci takové analýze dopadu, která bude zacílená, tak abychom společně eh, v rámci přizpůsobení té směrnice o informacích dospěli k tomu, že sociální partneři se sejdou dříve a budou analyzovat sociální dopady, které mohou přinést změny způsobené obchodní dohodou v určitém odvětví. Když se podívám na ty reakce, které se zde objevily, tak slyším na jedné straně EKR, jak říká subsidiaritu žádná pravidla kolem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Já tak to nesmýšlím, ale to je vám jasné. Potom, co se týče počtu osob, stížnosti malých a středních podniků ehm, týkající se přístupnosti toho fondu jsou, myslím, stížnosti reálné. A možná bychom měli později ještě projednat, jak vy vidíte svůj návrh, jak s ním nakládat a případně jít také směrem dolů. Eh, ale myslím si, že opravdu bychom měli brát vážně stížnosti malých a středních podniků o disponibilitě tohoto fondu a jeho přístupnosti. Já se rada ještě podívám na eh, tu pasáž týkající se eh, těch Prahů. Každopádně si myslím, že musíme udělat něco, co půjde vstříc malým a středním podnikům ještě jsem tam nezahrnula žádné výroky týkající se objemu tohoto fondu. A také jsem trochu čekala, co se objeví ve zprávě výboru pro zaměstnanost a možná bychom to měli nechat na nich, protože na nás je teď hlavně se zabývat vztahem eh, volného obchodu, eh, analýz dopadů nenapravovat situaci ex post, ale podívat se už předem, jak situaci řešit a to prostřednictvím kvalitního sociálního dialogu. A na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo eh, tedy podali svůj komentář k tomuto stanovisku. Velice vám děkuji. Ano, děkujeme. Měli bychom zde opravdu postupovat rychle abychom měli hotové stanovisko pro zasedání výboru EMPL, proto je e, termínem pro pozměňovací návrhy 22. březen v poledne. A nikoli v poledne, ale v 6 večer. Takže 18.00. Takže máme o několik hodin více. budeme hlasovat 21. 20. dubna. Děkuji vám. A dostáváme se k bodu číslo 17. Ein uh, nicht minder wichtiger Punkt. Rozhodně to není o nic méně závažné téma. Víme, že v důsledku občanské války v Syrii eh, se na cestu vydala řada uprchlíků a asi polovina Eh, odhaduje se to na polovinu eh, celkového počtu obyvatel Sýrie. Mnoho lidí nalezlo útočiště v sousedních zemích, zejména v Jordánsku. Odhaduje se jejich počet na 600 tisíc eh, uprchlíků ze Sýrie, těch se teď ty nacházejí na jordánském území a my bychom eh, měli jim pomoci nebo podpořit eh, jejich eh, život, jejich bezprostřední životní potřeby, ale také jejich ekonomické působení. A o tom se hovořilo také 4. dubna na dárcovské konferenci. Impuls pro to, abychom přispěli na zlepšení životních podmínek, ale abychom také zlepšili jejich eh, ekonomické, jejich ekonomickou činnost, tak eh, to by mohlo představovat otevření evropského trhu. na základě změny toho původního nařízení, aby měli lepší příležitost se tady uplatnit. Komise předložila návrh eh, příslušných opatření. O těch bychom dnes měli hovořit. Já se také hned, eh, hned bych chtěl také říct, že se těším na to, že tady máme jeho excelenci velvyslance Jordánského království, který by měl dorazit během několika minut a zúčastnit se této části naše, naší schůze a dáme mu také příležitost, aby se vyjádřil k naší diskuzi. Možná, že by bylo lepší, abych nejprve dal slovo komisi, aby se podělila o své úvahy. Děkuji, pane předsedo. Vypadá to, že dnes má komise opravdu špatný den. Je to trošku tím, že ten program eh, má trošku předstih, ale kolegové jsou opravdu na cestě. Takže eh, možná by bylo dobře chvilku počkat. So not the best day for the commission. Ano, vypadá to na špatný den v komisi. V tom případě Navrhuji minutovou přestávku. Budeme pokračovat v 11.20. Okay. So, um, the commission is there, but now our... Komise už dorazila, ale bohužel jsme teď přišli od zpravodaje. Je možné, že by někdo mohl zavolat Emanuel, aby se vrátil? Barbara, can you have a look on Emmanuel? Nemohl by se po něm někdo podívat?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 Nevertheless, so now we start. Tak začneme v každém případě. Jak už jsem eh, vysvětlil, tak teď budeme debatovat o možnosti zjednodušení pravidel původu u produktů, které přicházejí z Jordánska, ze uprchlických táborů, v rámci našeho holistického přístupu k zlepšování Eh, životních podmínek eh, uprchlíků, eh, zejména ze Sýrie. Tím, že bychom měli zjednodušit dovoz těchto výrobků do Evropy. Jsem velmi rád, že tady je jordánský velvyslanec. Nejprve dám slovo komisi, potom Dám slovo panu zpravodovi, aby zareagoval na plány komise. Máme tady ten zástupce komise, takže já bych byl rád, kdyby se s námi mohli podělit o své představy a plány o zjednodušení těchto pravidel. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Jsem velmi rád, že mám tuto příležitost eh, vás informovat o této iniciativě, která se teď připravuje ve spolupráci s Jordánským královstvím o pravidlech původu. Jenom abych eh, asi nastínil ten kontext, asi si všichni uvědomujeme, jak eh, velký dopad má ta probíhající krize v Sýrii na sousední země, a v tomto smyslu eh, asi nejvíc postižené je Jordánské království, vzhledem tomu, že došlo k přijetí více než milionu uprchlíků ze Sýrie. Současně s tím ale došlo k narušení toho tradičního obchodu tím, že přišlo Jordánsko právě o své trhy v Iráku a v Sýrii a také k tomu, že došlo k narušení té běžné obchodní trasy. Eh, do Turecka. Situace, ve které se Jordánsko nachází, k tomu, že se Jordánsko obrátilo na mezinárodní společenství žádostí o podporu, také na Evropskou unii, aby byl přijat komplexní holistický eh, přístup, který by měl Jordánsku pomoci. A jedna věc, eh, na kterou bych chtěl upozornit, je to, že Jordánsko se obrátilo se konkrétní žádosti na Evropskou unii, aby kromě té poskytnutí humanitární eh, pomoci také eh, Evropská unie adaptovala svou obchodní politiku. Jordánsko konkrétně požádalo Evropskou unii, aby se flexibilně aplikovala pravidla o původu při dovozu do Evropské unie, než tomu je současně v našem bilaterálním obchodu a v té bilaterální, tedy asociační dohodě. Kombinace s dalšími opatřeními Jordánsko očekává, že by to mohlo stimulovat investice v Jordánsku, jakož i výrobu a generovat eh, pracovní místa. Nejenom pro syrské uprchlíky, ale také pro Jordánce. A s tím by se trochu eh, snížil tlak na to, aby eh, uprchlíci se eh, vydali dál, zejména do Evropy. Tyto představy byly prezentovány na podzim loni jordánskou stranou. V lednu jsme pro vás, pro vaši informaci připravili materiál, který Eh, obsahuje ty hlavní body. Následně na tom v eh, diskusi s jordánskou stranou jsme začali pracovat na iniciativě, která by mělo, Jordán, měla Jordánsko podpořit tímto způsobem. Uh. Eh, jde tedy o pravidla původu, čímž bychom mohli ovlivnit pozitivně tu situaci vytvářením nových ekonomických příležitostí a stimulací investic. jde tedy o to, jak eh, nastavit ty podmínky co nejlépe. Já bych teď se chtěl podělit o to, o čem zrovna přemýšlíme. Eh, jde také o trvání této iniciativy. Musí být dostatečně dlouhé na to, aby tady eh, vznikly vhodné podmínky pro investice, aby eh, potenciální eh, exportéři v Jordánsku na to stihli zareagovat. A podle nás by to mělo být desetileté období možností, že by se to mohlo uprostřed tohoto období změnit a přizpůsobit. Stejně tak jde o to, jak definovat eh, ty oblasti původu nebo oblasti rozvoje, kde by se vytvářely ty ekonomické příležitosti pro uprchlíky. Eh, v prosinci loňského roku Jordánsko identifikovalo pět eh, těchto průmyslových zón k těmto účelům. My teď prověřujeme výběr těchto lokalit a případně upravíme eh, ty vybrané zóny. Potom eh, jde také o to, jak skloubit tyto aktivity se zaměstnaností prchlíků, Co týče těch vlastních pravidel původu, která eh, budou nabídnuta vývozcům z Jordánska, místo těch, které platí v rámci asociační dohody, Jde tam eh, o podobná pravidla, která platí například je u těch nejchudších zemí a u programu eh, výměny za zbraně. To by mohlo pobídnout nebo stimulovat obchod. Můžeme tedy podívat na to, jak by ten program fungoval. proto zvažujeme patřičné postupy pro certifikaci, ověřování a monitoring poté, kdy ta iniciativa bude spuštěna. Stejně tak s Jordanskem diskutujeme o toho, který produktu by se to mělo týkat. Musí se to odvíjet od té vlastní kapacity v Jordánsku. Nemá cenu připravit iniciativu, která bude mít jenom kosmetický dopad. Výrobky, které budou vybrány pro podporu, musí být smysluplné, aby došlo k vytváření míst a aby se eh, stimulovaly investice. A teď k tomu mechanismu, který by prakticky mohl být na místě eh, zaveden. Vytvořili by se e, výbor v rámci asociační dohody s Jordánskem. E, potom by se pozměnil ten příslušný protokol, který řeší pravidla původu. Asociační dohoda již tuto možnost e, obsahuje. A už se to také množství použilo u jiných středomorských zemí. takže by rada musela vyslovit souhlas s řízením tohoto výboru na návrh komise, ale my si také myslíme, že je důležité, aby parlament byl plně informován o této iniciativě. Komise teď eh, prověřuje ten návrh a doufám, že se nám podaří ho finalizovat do konce dubna nebo do začátku května a tím by mělo být připraveno to společné rozhodnutí ještě před letem. V krátkosti, pane předsedo, se vám tady teď zhrnul práci, kterou eh, děláme v rámci komise ve spolupráci s našimi jordanskými partnery, pokud máte nějaké dotazy nebo vás něco zajímá, tak velmi rádi odpovíme. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní bych tady chtěl přivítat také předsedkyně výboru pro rozvojovou pomoc Lindu McKevin, ale teď je na řadě jordanský velvyslanec. Thank you, Chair. Good morning, ladies and gentlemen. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych na úvod rád poděkoval Evropskému parlamentu obecně za jeho neustálý zájem o Jordánsko a podporu pro Jordánsko v uplynulých letech. A rád bych poděkoval tomuto váženému výboru za jeho zájem o naši aktuální situaci a za možnost, kterou mi poskytl, abych se zde před vámi hovořil. Můj kolega z Evropské komise již eh, načetl velmi jasný obrázek situace, uvedl také několik detailů a technických záležitostí, proto já nebudu zacházet do detailů, a rád bych vás seznámil s několika myšlenkami. Dámy a pánové, Jordánsko v turbulentním regionu je modelem pro eh, odolnost a síle vědomost. Eh, plně spolupracujeme mezinárodním společenstvím na e, zajištění e, míru a potírání válek. Naše diplomacie, včetně členství e, v výboru bezpečnosti OSN a kooperaci EU moří, jsme se vždy zastávali významných témat mezinárodní politiky a podporovali nejrůznější rezoluce a prohlášení v souvislosti s eh, situací. Zasadili jsme se o významné globální iniciativy v oblasti tolerance, dialogu a kulturní a náboženské koexistence a tolerance. A to odráží celá eh, řada jordánských iniciativ, včetně eh, globálního týdne náboženského dialogu a dalších iniciativ. Přes regionální krize a turbulentnost situace Jordánsko nadále eh, je odhodláno postupovat cestou reform. Jordánsko nevyužilo nějakým způsobem eh, turbulenci v regionu. Nedávno bylo přijato nové volební právo a právo týkající se eh, komunální úrovně a ukazuje, že usilujeme o postupný a neustálý pokrok. Dopad syrské krize na Jordánsko, jak si jistě všichni uvědomujete, tak Jordánsko otevřelo eh, možnost příchodu syrským uprchlíkům, kteří přicházejí z průběhu let. Nyní je zde více než 1,3 milionů Syřanů v Jordánsku a jenom málo z nich eh, eh, žije v uprchlických táborech, většina z nich eh, žije ve vesnicích a městech Jordánska, což znamená pro hostitelskou komunitu a, a vládní úroveň ještě větší zátěž. A znamená to také zátěž eh, týkající se omezených přírodních zdrojů, například vod, vody. My jsme byli čtvrtou nejchudší zemí na světě týkající se vody a nyní se dostáváme na úroveň druhé nejchudší země. A přitom eh, je u nás více než 3 eh, miliony osob, včetně jiných národností v Jordánsku. Energeticky jsme chudou zemí, Máme velký problém nedostatku energie, zvláště po eh, přerušení přísunu zemního plynu, který jsme dříve dováželi z Egypta. Také školství zažívá těžké chvíle. Nyní jordánské škole fungují v dvou až tří směném provozu, což výrazně zatěžuje školský systém a zaměstnance ve školství. My se snažíme poskytnout Eh, vzdělání co největšímu počtu syrských dět, dětí, nabídnout jim eh, naději, ale narážíme na určité limity. Naše možnosti nejsou neomezené, nemůžeme zasáhnout všechny syrské děti. Také eh, máme těžké chvíle v oblasti zdravotnictví, protože král eh, nařídil, aby všichni měli přístup, eh, tak jako Jordánci, ke všem veřejným, veřejným službám. Což samozřejmě znamená eh, zátěž. Dříve se čekalo například 20 minut u lékaře nebo v nemocnici, teď je to několik hodin a dochází zásoby určitých léků. Také je velká zátěž v oblasti zaměstnanosti. Syřané v Jordánsku převzali na 170 tisíc pracovních míst od Jordánců. A když si vezmete, že to je třeba zaměstnání otce, který živí v rodině eh, eh, pět lidí a vynásobíte to tím počtem, tak je to opravdu velký počet Jordánců, eh, kteří nemají nebo nemají tak vysoký pravidelný příjem. V Jordánsku je na 400 tisíc Iráčanů od do války v Perském zálivu. Nejsou to uprchlíci, ale sdílejí si Jordánci vše, infrastruktury a veškeré oblasti, včetně vody, energie, systému školství i zdravotnictví. A v uplynulých letech Jordánsko je velice tolerantní zemí v daném regionu eh, do Jordánska přišly desetitisíce křesťanů a jezidů, eh, kteří byli v ohrožení teroristických skupin Daesh v Iráku a nyní žijí spolu s eh, Jordánci a sdílejí s nimi ty velice vzácné zdroje. V posledních letech přišlo na 100 tisíc lidí z Jemenu a Libie v důsledku situace v jejich zemích. Takže všichni přicházejí do Dánska, protože je to tolerantní země, zde je otevřená společnost, ale jak eh, již náš král eh, popsal, eh, došli jsme zde opravdu už na vrchol našich sil, takže Jordánsko je na prvním místě globálně, v je hostitelské země pro uprchlíky poskytujeme eh, služby pro uprchlíky, kteří prchají ze své země, ale bohužel jenom je zde 36% toho, co skutečně potřebujeme v souvislosti s tím prvním eh, plánu Jordánska na reakci situ- na situaci. A jordánská eh, vláda tedy musí všechny tyto náklady nějakým způsobem pokryt. Eh, od roku 2011 česká uprchlická krize vlastně nastála na nějakých 7 miliard a nyní se odhaduje, že zde bude potřeba 8 miliard eh, dolarů. Jordánsko je nadále odhodláno pomáhat svým partnerům v EU, nejenom při zastavování velkého přílevu uprchlíků do Evropy, ale Jordánsko také dělá vše, co může tak, aby zastavil zahraniční bojovníky radikalismus, aby se, tak, aby se nešířil do Evropy. My jsme vždy byli velice důvěryhodným partnerem Evropské unie. Turbulence v regionu mají velké dopady na zahraniční obchod Jordánska, to už to můj kolega z Evropské komise. Tradiční obchodní cesty byly přerušeny, nebo ovlivněny válkou v Sýrii, v Iráku a tak dále, což tedy vede ke špatné situaci rozpočtové a obchodní, také to má dopady na cestovní ruch a další oblasti. Když si toto všechno uvědomíme, no, v této souvislosti se Jordánsko odhodlalo eh, přistupovat k situaci odvážně a celostně protože si uvědomujeme, že uprchlíci se brzy nevrátí do země původu, chceme jim dát naději, stabilizovat jejich situaci, dát jim pocit, že jsou užiteční, tak, aby eh, se nevydávali na nebezpečnou cestu, neprchali do Evropy. Eh, nedávno UNHCR provedlo výzkum a syrští uprchlíci začali prodávat eh, své majetky v Syrii, aby měli peníze na tyto cesty. Proto se Jordánsko rozhodlo ve spolupráci s mezinárodním společenstvím usilovat o stabilizaci situace. A někteří přátelé z Evropské unie navrhli Jordánsku, aby začalo zvažovat to, aby eh, nějakým způsobem posílali uprchlíky do Evropy a my jim děkujeme za tento návrh, ale říkáme, že my jsme nikdy nezneužívali krize, nikdy jsme nikoho, nez, e, eh, nikoho netlačili a my jsme e, partner, který je důvěryhodný a chce prostě stabilizovat tu situaci. A rozhodli jsme se tedy vytvořit nová pracovní místa, nějakých 100 až 120 eh, tisíc pracovních míst, záleží na tom, jaké se nám podaří získat e, investice z mezinárodního společenství Evropské unie, vytvoření pracovních míst, opět e, potom závisí na tom, jak rychle dosáhneme nějaké dohody e, zjednodušeného řešení s našimi partnery z EU. E, máme naplánováno pět průmyslových zón zaměřených na pracovnictva pro Jordánce i Syřany, aby společně zapracovali a také máme na mysli nové trhy, když tyto nové pracovní síly vytvoří nějaké produkty, tak my potřebujeme nějaké vývozní trhy. uh, eh, bylo zde nějaké stížná eh, jednání Jordánsko a EU týkající se eh, pravidel původu, geografické označení veřejných zakázech a proto jsme tedy kontaktovali naše partnery v EU. A již více než 15 let žádáme zjednodušení pravidel původu a byli bychom rádi, kdyby se na, s námi zacházelo stejně, jako se s námi zachází v rámci naší dohody s USA nebo Kanadou. Jde zde o tu přidanou hodnotu těch pravidel země původu mm, a e, Evropská komise nám navrhla tedy e, ten přístup pro ty nejméně rozvinuté země, s tím, že by to bylo na 10 let, revize po 5 letech. Je to velká výzva, my e, potřebujeme najít investice, tak aby z nich byl co nejrychleji zisk. Myslím, že tím se dostávám ke konci svého projevu a rád zareaguji na veškeré vaše otázky nebo komentáře. Děkuji a nyní má slovo Emanuel Morel, náš zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu velvyslanci za vysvětlení a za svědectví, které přinesl. Vidíme, že to není jen jednoduše obchodní záležitost. Pro nás Evropa nejde o to vytvořit politické partnerství se zemí, jak tady bylo zmíněno, která, na kterou tak hodně doléhá syrská krize a kam přichází tolik uprchlíků. Jako Evropan musím říct, že když vidím příklad Libanonu, Tuniska, Jordánska, pak si opravdu mohu klást otázku o tom, jak přijímáme uprchlíky v Evropě. Ale to je jiná věc. Teď jde o to, jak tyto země čelí velkým šokům, nejen demografickým, ale i e, ekonomickým, to tady připomínal zástupce komise. Syrská krize samozřejmě hodně komplikuje e, situaci, nejsou tady odbytiště, tradiční odbytiště v Sýrii a v Iráku. Je to tedy velký problém, který doléhá na Jordánsko a který eh, chce, aby Evropská unie projevila veškerou solidaritu. To znamená samozřejmě finanční podporu, zahájení ehm, jednání o dohodě a také další aspekty. To vše je třeba zvážit i zde v INTA. Mezinárodní společenství eh, v únoru v Londýně se zavázalo, že vytvoří globální plán podpory Jordánska. A jsou tam samozřejmě ustanovení, která mají obzvláštní e, dopad právě na nás ve výboru INTA. E, jde o to e, snížit náročnost požadavků na zemi původu vůči zboží z Jordánska. A pak jsou tady samozřejmě Eh, průmyslové zóny, které se rodí a které by mohly přilákat investice. Jak bylo velmi správně řečeno panem velvyslancem, eh, Většina uprchlíků není v táborech, ale žijí ve městech v kontaktu s Jordánci a to můžeme velice ocenit třeba podpořit tuto žádost za podmínky, že si to správně zařadíme e, do času i prostoru. To znamená, že se to bude týkat e, Jordánska a bude se to týkat těch uprchlíků, které jsou u nich, e, protože to, co aplikuje Kanada a USA, to není vhodné, protože tady již máme určitý plán pro celé Středomoří. Já tedy říkám, podpořme žádost komise a do doprovázejme to určitými pojistkami, omezení v čase e, i v prostoru. Omezení na určité produkty, které jsou strategické pro Jordánsko nebo produkty vyráběné e, uprchlíky a pak, omlouvám se, že to e, cituji, ale je třeba to říci, Jordánsko, i když nepodepsalo ženevskou do úmluvu, Eh, zajišťuje uprchlíkům možnost práce na svém území a eh, to eh, za podmínek, které odpovídají standardům MOP. Eh, pane velvyslanče, dnes prostě není možné eh, odmítnout eh, žádost této země, která plní své závazky vůči mezinárodnímu společenství a to velice usilovně, ačkoliv sama prodělává velice složitou situaci. To všechno jsou důvody, proč je třeba podpořit tento postup. Děkuji, teď stínová pravodajka paní D. Sarnes a potom Linda McEwen. Eh, merci eh, Děkuji, pane předsedo. Já sdílím názor, který právě vyjádřil zpravodaj a naprosto s ním souhlasím. Vyslechli jsme slova velvyslance s velkou pozorností. Dovedeme si představit, jak velká výzva to je. Obrovská výzva pro jeho zemi. Především je to samozřejmě víza pro samotné syrské uprchlíky. Nezapomínejme, že mu odchází e, ze své země, často i od své rodiny. A je to samozřejmě velká věc pro země, kam přicházejí, včetně Jordánska. Tady tedy je otázka sdílených zdrojů, včetně vody. To je velice důležité. Samozřejmě bylo zasedání v Londýně, byly tady přísliby. Ale jako velice často jsou to prostě přísliby, kdy si nejsme jistě, zda budou zcela naplněni. <clears throat> Je tedy třeba, aby Evropská unie byla na úrovni této výzvy, aby ve všech možných formách pomohla zemím, které přijímají uprchlíky, uprchlíky, říkám uprchlíky ze Sýrie, nikoli migranty. A připadá mi, že návrh komise jde velmi dobrým směrem, protože potřebujeme mít určité perspektivy pro ty uprchlíky, kteří jsou u vás. Jistě vytváří to klima, které eh, se snaží Jordánsko Eh, pomoci dát určité perspektivy pro syrské uprchlíky pro nadcházející měsíce i roky je důležité, proto podporuji návrh komise. S tím, co tady uh, upřesnil jako zadávací podmínky zpravodaj, to znamená časově i prostorově omezeno, omezeno také na produkty, které jsou nejen strategické pro Jordánsko, ale které také pomáhají vytvářet pracovní místa, protože právě o to jde tak ehm, já myslím, že Jordánsko stejně jako další země, které přijímají uprchlíky, rozhodně plní větší úlohy, než které by jim měly příslušet. Je to krize, která probíhá už pět let a Unie by měla být opravdu, Evropská unie by měla být na výši požadavků, které tady jsou. Děkuji, Linda. Ehm, děkuji. Děkuji za to, že jste mě pozvali dnes dopoledne. Pane velvyslance, my jsme tady, abychom vyslechli vaše slova, protože myslím, že mnoho kolegů v tomto parlamentu úplně nechápe, co se odehrává v Jordánsku. Byla jsem v Jordánsku, byla jsem také v Turecku a viděla jsem eh, ty prostě, ta, ta místa, která eh, přijímají eh, uprchlíky, ti nežijí často v uprchlických táborech žijí normálně ve městě, je tam maximální snaha integrovat eh, tyto uprchlíky. A vlastně se dá říci, že právě většina těchto uprchlíků je právě v takových eh, rozvojových zemích, sousedních eh, zemích, jako je právě Jordánsko, a nikoli v bohatých zemích. Podobně jako další kolegové zde, i já se cítím opravdu mm, pod vlivem všech informací, které jsem dostala. Je to pro nás až zahambující, jak tady eh, se poskytuje humanitární pomoc a ta by právě měla z Evropské unie směrovat eh, do Jordánska i dalších zemí. Eh, protože je to právě situace, kdy uprchlíci, kteří žijí i mnoho let mimo Eh, svůj domov, mimo svoji zemi. Například celá řada eh, mladíků ze Somálska žije už 14 let v uprchlickém táboře, to znamená, že zcela je minula školní docházka ve své zemi eh, a prostě tyto uprchlické tábory jsou často přímo domovem pro uprchlíky, kteří tam žijí drtivou většinu svého života. O tom také musíme přemýšlet z dlouhodobého hlediska a právě proto eh, vítám eh, to vše, co je zahrnuto do plánu EA na podporu tohoto eh, úsilí. Velice podporuji, co tady řeklo Jordánsko, podporuji také výzvu, která zazněla na londýnské konferenci a mm, myslím, že je e, důležité, že tady je pracovní povolení pro uprchlíky. Vím, jak probíhá diskuse v mé vlastní zemi o uprchlické krizi a e, migrační krizi. Myslím, že bychom měli udělat vše, co je možné, vše, co je v našich silách, abychom zde byli nápomocni a podpořili Jordánsko. Kolegové ve výboru DV um, e, jsou ti, velice uh, zaujati. Mohli by se nám možná eh, také něco říci o těch uprchlících, kteří uvízli eh, na své cestě, také na hranici Jordánska. Teď myslíme samozřejmě i na situaci, která je v Řecku, protože já přicházím z jiného zasedání a víme, jak tam také jsou velice složité podmínky v Řecku. Eh, my musíme pracovat společně. To je hlavní závěr, který z toho vyvozujeme nejen se členskými zeměmi EU, ale také s našimi partnery, abychom našli řešení a podpořili se navzájem v té složité krizi. A já doufám, že se budeme moci eh, zde dohodnout na určitých změnách, pokud je o země původu u těchto Eh, děkuji a dávám slovo Davidovi. Jenom velmi stručně, já jsem se přihlásil do diskuse. Eh, nechci dodávat těm informacím, které říkali mý kolegové, ale já jsem byl hlavní pozorovatel pro Evropskou unii eh, během voleb, které se v Žánsku konaly v roce 2013. Měli bychom mít na paměti, že v roce 2013 jsme velmi obtížných okolností, ne až tak obtížných jako dnes, ale i tehdy Jordánsko dokázalo uspořádat rovné, spravedlivé eh, volby. My samozřejmě vždycky vydáváme doporučení, co by ještě šlo zlepšit, ale myslím si, že Jordánsko lze říct, že to je stabilní demokracie v regionu, kde to není úplně běžné. A i to bychom měli hodnotit vysoce a snažit se to udržet. A dále, já vím, že ten počet uprchlíků se od té doby zvýšil velmi dramaticky, ale už v roce 2013 jich tam bylo eh, poměrně hodně. Já jsem navštívil eh, Jordánsko několikrát eh, během asi šesti měsíců, vždycky jinou část Jordánska. Musím říct, že jsem měl vždycky obrovský eh, dojem z té tolerance, kterou Jordánci prokazují uprchlíkům, protože sami z nich kolikrát museli prchnout z jiného, z jiných míst na Blízkém východě, tak se to asi uvědomují, jak je to obtížné Ehm, také mám pocit, že eh, Jordánsko nebyla věnována dostatečná pozornost Pro s ostatními. Není to země, která by měla nějaké přírodní zdroje. Eh, je to země, která eh, své živobytí zakládá na výrobě a vývozu. Ehm, hodně z toho teď bylo narušeno válkou v Syrii. A moje jediná kritika mě už od 2013 Jordánci říkali, abych se zasoval o změnu těch pravidel původu. Eh, několik dalších kolegů eh, se to také chopilo, ale tehdy jsme narazili na neporozumění u komise. Eh, teď se to snad měnilo. Já vím, že ta konference v únoru, o které mluvila Linda v Londýně, teď podpořila tuto změnu. Amerika, a to říká Emanuel také, Kanada, Eh, v tom jsou eh, vepředu, před námi. Eh, my teď konečně tu změnu jsme se odhodli dělat také, doufám, že to půjde co nejdříve. Je to naléhavá věc a je to jenom jeden z těch způsobů, jaký můžeme přispět. Přestože poskytujeme finanční pomoc Jordánsku, tak vzhledem k tomu o obrovskému rozsahu toho problému to není dostatečné a je tady celá řada dalších věcí, které bychom mohli udělat. Děkuji. Ještě dáme slovo komisi. Já bych se chtěl ještě připojit to psát, říkal David, ohledně akumulovaných eh, pravidel. Hovoří se o 75%. No, v případě těch nejchudších zemí je to 75%. A já bych řekl, že vzhledem k těm obrovským výzvám na místě by na tom měly být tyto nejchudší státy a Jordánsko stejně. To by zjednodušilo eh, celý proces. A v tom délce trvání, pokud se mají simulovat investice, tak se musím ptát, jestli těch deset let není příliš krátká doba u našich eh, dalších investičních dohod nebo obchodních dohod se stanovovala eh, délka 20 let, tomu je ta logika, že mm, to je také ta délka eh, pro odpisování investic. Jinak by to tam asi nebylo v těch investičních částech obchodních dohod. Tady se hovoří o deseti letech a dále Měli bychom se podívat skutečně na to, kterých produktů se to bude týkat, co bude na tom seznamu, které ty regiony jsou tím, tím budou postiženy. Že jinak nechceme nějak spochybňovat ty platné evropské struktury. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, těm, kteří v této diskusi vystoupili, zejména také za podporu, kterou jste vyjádřili komisi eh, této iniciativě. Také velmi vážíme ty pozitivní poznámky, které tady zazněly naší adresu a samozřejmě chceme i dále pokračovat v té práci s našimi par- jordanskými partnery, abychom to co nejdříve mohli uvést do praxe, jak to bude možné. A jak jsem říkal, tak si myslíme, že by to všechno mohlo být spuštěno ještě před létem. Jenom eh, několik velmi rychlých eh, poznámek. Pan velvyslanec se zmiňoval o vyhlídkách na to, že by se také spustila jednání o komplexní dohodě o volném obchodu s Jordánskem. To je naše priorita, ale je to samozřejmě proces, který bude trvat eh, delší dobu. A my chceme s Jordánskem spolupracovat na tom, abychom našli nějaký dobrý základ pro tato jednání a abychom tady také eh, řešili ty otázky, o kterých hovořil pan Veslanec, což jsou veřejné zakázky a duševní vlastnictví. Co se týče eh, tedy těchto pravidel původu, tomu trvání, pan velvyslanec eh, by vám mohl potvrdit, že komise původně navrhovala kratší dobu, Eh, takže už jsme eh, ustoupili, takže eh, se nesnažte nás zahnat ještě dál. My jsme chtěli, aby ten návrh byl vyvážený, aby získal podporu také na radě, až se tam předloží. Ale asi se zhodneme na tom, že to odůvodnění iniciativy je to, že by to mělo skutečně platit jako, fungovat jako pobítka, jinak to bude jenom kosmetická změna. Jinak jsem nezaznamenal žádné další eh, otázky, na které bych teď měl zareagovat, ale zvacuji si o tom, že na tom budeme dále pracovat a že vás budeme informovat o dalším pokroku v těch nadcházejících měsících. Děkuji. Takže kdy můžeme očekávat ten konkrétní návrh? Komise má v úmyslu finalizovat návrh do konce dubna nebo začátku května. A potom to předložit radě. Tím, že to společné rozhodnutí Evropské unie a Jordánska by mohlo padnout ještě před letními prázdninami, asi si uvědomujete, že tady eh, se snažíme zvládnout dvojí proces, že musíme vyjednávat s jordánskými orgány a v současné době také vést tu diskuzi nejenom tady parlamentu, ale potom i na radě. A musíme dospět výsledku, který bude eh, vyvážený a akceptovatelný pro všechny a také povede k nějakým konkrétním eh, konkrétnímu zlepšení v životě uprchlíků. Já si myslím, že parlament by podpořil jakékoliv zrychlení toho procesu takže můžete v tom směru to říci i radě. Pane velvyslanče, budete chtít eh, ještě něco dodat na závěr? Děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří eh, hovořili tak pozitivně eh, o této iniciativě. Musíme na tom samozřejmě dále pracovat, není to úplně jednoduchá věc, ale jsme partneři, musíme jednat ještě k té otázce té komplexní obchodní dohody. Já bych vám uvedl jeden příklad, například o obchodní bilanci mezi Evropskou unii a Jordánskem. Když to partnerství bylo nabídnuto Jordánsku, tak to eh, bylo pod tím heslem pomoci Jordánsku, ale teď ten deficit ten eh, deficit je obrovský. Eh, Evropská unie vyváží asi 4 miliardy, zloží ve výši 4 miliardy, zatímco my vyvážíme do Evropské unie asi 200 milionů. Vy jste hovořil také o těch uh, uprchlících, kteří mm, uvázli a postoj k něm. Naše vláda například krále vždycky trvá na tom, že naše hranice budou otevřené pro uprchlíky. Máme v Jordánsku více než 2 eh, miliony eh, cizinců, Irákčanů, Syřanů, Jahidizů. Dalších pár eh, tisíc nás nezlomí, ale musíme si uvědomit, že jde také o naše bezpečnost, že musíme prověřovat všechny z těch, kteří tam uvázli. Někteří přicházejí z velmi podozřelých oblastí, které jsou pod kontrolou teroristické skupiny Daesh. Několikrát nám bylo vyhrožováno, že nám posílají do Jordánska agenci, kteří e, mají spustit teroristické operace v Jordánsku. Možná, že bych to neměl říkat. Doufám, že to zůstane e, utajené, ale možná, že jste slyšeli už o spiknutí teroristickém v Jordánsku minulý týden. Bylo to na sever Jordánska, eh, kde jsou ubytováni, e, ubytována většina syrských uprchlíků, je to v Erbetu. Naše bezpečnostní složky byly v konfrontaci s velkou teroristickou buňkou. Naštěstí se podařilo zasnout než 30 osob, některé eh, byly zabity, některé z našich také eh, bezpečnostních složek utrpěly ztráty. A teď říkám, byli že, se to mělo vazby na lidi z těchto oblastí, takže je to pro nás i bezpečnostní problém. Děkuji vám, přeji vám hodně úspěchu a tím končím naši schůzi a znovu se sejdeme ve tři hodiny.